My jsme si poslechli vaše prohlášení a určitě dnes skončíme včas. Teď tedy se eh, dostáváme k našemu programu a ještě předtím tak bych tady chtěla přivítat hosty pana Kramera, našeho člena. A on tady má skupinu návštěvníků z ministerstva dopravy v Německu, zejména z Bádenska Württemberska. Takže vítejte tady na schůzi našeho výboru pro dopravu a cestovní ruch a rá, jsme rádi, že budete sledovat naše práci. Allez, nous commençons. L'adoption. A teď tedy můžeme začít nejprve přijetí pořadu jednání. práva a povinnosti eh, cestujících v železniční dopravě, což je eh, zpráva pana Liberackého. Ta se měla původně projednat eh, ve čtvrtek 21. června, se odkládá, pokud nejsou žádné námitky, tak jinak je v té podobě pořad jednání schválen. A teď sdělení předsedkyně žádná dnes nemám a tím pádem můžeme hned přejít k prvnímu obsahovému bodu našeho programu práva a um, povinnosti cestující železniční dopravě. Eh, první bude mít slovo pan Liberácký zpravodaj, potom stínový zpravodaj, potom dáme slovo komisi. A tímto můžeme začít. Takže pane Liberácký, máte slovo jako zpravodaj. Bardzo děkuji, paní předsedkyně. Srdečné díky, paní předsedkyně. Dámy a pánové. Za prvé, jednalo se o poměrně obtížné dosie, protože jsme obdrželi asi 630 nejrůznějších pozměňujících návrhů. A naplánovali jsme si celý cyklus schůzek se stínovými zpravodaji a ten proběhl podle harmonogramu a navíc jsme konzultovali 20krát s různými zainteresovanými stranami. Ať už se jednalo o pracovní oběd, pracovní večeři, konzultační schůzky, bilaterální schůzky, zejména s osobami s postižením. Já tedy mám ten pocit, že jsme vším prošli tak, jak bychom měli, co nejlépe. A chci zdůraznit, že mezi stínovými zpravodaji tam byli dva, kteří se toho účastnili pravidelně, pan Muzelie za EPP a pan Kramer za svou skupinu. No a já výslovně chci těmto dvěma kolegům poděkovat. No a zejména, když zde máme skupinu hostu pana Kramera, tak si dovolím říci, že jste hosty opravdu výjimečného poslance, výjimečného bojovníka o záležitosti týkající se dopravy v Evropském parlamentu. A nyní jak to dopadlo. V kompromisech máme takové zásadní záležitosti, na nich jsme se shodli, a to spočívá v tom, že došlo k radikálním změnám, jak se bude zacházet s osobami s postižením, zejména s pohybovým postižením. Z 48 hodin jsme se rozhodli omezit na tři hodiny pro středně velké eh, středně velká nádraží a na ještě kratší dobu pro velká nádraží. Totiž plánovat si cestu s 48-hodinovým předstihem je obtížné, což v praxi by znamenalo, že tito lidé stále ještě by nemohli normálně cestovat. 12 hodin to bylo něco, kde to nádraží mm, si s tím souhlasilo a ani by to neznamenalo finanční zátěž. Proto my v podstatě ladíme s tím, jak to doporučilo IMCO a dokonce jsme to dotáhli ještě dál. Když probíhaly debaty, tak z toho vyplynulo, že nebudeme používat eh, tu doložku force majeure, abychom se vyhnuli zneužívání této doložky. Ono to bylo obtížné, ale šlo nám o to, aby všechny typy dopravy byly narovné úrovni. 50 eh, kompenzace, když eh, bude spoždění eh, hodinu a více, a 65 náhrady ceny lístku, když bude spoždění obnášet dvě hodiny a, ví- a déle. Tady zpravodaj EPP požaduje stoprocentní eh, kompenzaci, stoprocentní proplacení lístku a já to eh, chci zde veřejně říci. Další záležitost, eh, zrušené spoje. My bychom si přáli, aby cestující mohl automaticky využít následující spoj nezávisle na tom, zda se jedná o stejného operátora, provozovatele či ne. Další. Kola ve vlacích Máme přece rok multimodality a zdá se, že se s tím musíme nějak poprat. A zároveň je to užitečná věc. My to tedy doporučujeme a zároveň tím vysíláme politicky závažný signál. Další bod. Jeden standardní vzor, jak si žádat, jak si stěžovat a jak si žádat o proplacení lístku. Nám záleží na tom, aby se jednalo o jeden standardní formát, nezávisle na jazyce. E, například 5a, 7b, to přece se ani nemusí překládat. Ono je to na Litvě, v Portugalsku a v Polsku pořád stejné číslo a písmeno, takže by to mělo jít. Další věc. Já tady vyjmenuji ty výzvy, s nimiž jsem si chtěl nějak poradit soudržnou a e, silnou pozici Evropského parlamentu, za druhé mít k tomu opravdu vyvážený přístup tak, abychom reprezentovali jak operátory a provozovatele železnic, i ty spotřebitele. Tady se zdá, že ti spotřebitelé cestující mají zatím jinou převahu a já jsem se snažil postarat se o to, aby ta železnice zvládla tu službu opravdu dát k dispozici. Proč si stavět nějaké ještě stížádostivější cíle, když pak ty železnice nebudou z to to zajistit. A musíme přece počítat s tím, že stále více cestujících bude cestovat vlaky a e, nechceme, aby těmi cestujícími byli pouze ti, kteří si ten vlak mohou dovolit a zároveň vlak se stane luxusem a už vypadne z takového standardního dopravního trhu. V souvislosti s tím, že se tady přece jen naše postoje trochu lisí, jak, liší, jak už jsem naznačil, tak jsme zvažovali na fóru těch schůzek s těmi sínovými zpravodaji dvě možnosti. Buď hlasování odložit, případně si nechat vypracovat dopadovou studii. Většina se vyslovila za odložením hlasování a vyjádřením případných námitek až na jednoho kolegu z EPP. Tam se ten názor liší. Ten rozdíl spočívá i v tom, že hovoříme o vyvážené odpovědnosti mezi operátory, mezi těmi provozovateli totiž to jsou poskytovatelé služeb, ale zároveň tam jsou ti prostředníci, ať už prodejci lístku, případně cestovní kanceláře a tak dále. Ten rozdíl mezi našimi postoji spočívá v tom, že já se domnívám, že ta odpovědnost musí být sdílená, mezi například prodejcem lístku a provozovatelem železnice, kdežto EPP se domnívá, že někdo, kdo jenom jednoduše prodává lístek na několik spojů, tak už by neměl mít žádnou odpovědnost nezávisle na tom, že například ten vlak na sebe nenaváže nebo nepojede, a to ale není jeho vina. Ale my jsme výbor pro cestovní ruch, pro dopravu a musíme se cítit odpovědní za dopravu jako celek. A to já jsem se snažil nějakým způsobem prosazovat a už vám nechci zabírat čas, ale chtěl jsem to zde popsat, tak abychom mohli se tím ještě zabývat, tak navrhuji, abychom zatím nehlasovali, abychom se ještě zkusili dohodnout. Jsou tady v podstatě dva body, kde se naše názory liší a myslím si, že stojí za to ještě trochu se vynasnažit, aby to bylo uspokojivé řešení pro miliardy, miliardy Evropanů, kteří každodenně cestují po železnici v celé Evropě. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji všem za pozornost. Merci beaucoup, monsieur Děkuji vám, pane Liberacké, zahajuji debatu a pan Van de Kamp má slovo jako první. Voorzitter, dank u zeer. Het klonk al een beetje... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem si vyslechl eh, slova pana Libereckého, ale do jisté míry to podráždilo naši skupinu. A našeho stín, stínového zpravodaje. Já ho tady dnes zastupuji a v podstatě jde o to, že na posledním zasedání stínové, stínových zpravodajů 12. června měl náš stínový zpravodaj dojem, že kompromisní pozměňovací návrhy už jsou uzavřené. Že tedy došlo k dohodě mezi panem zpravodajem a stínovými zpravodaji. Eh, tady zaznělo, že zítra se má hlasovat. Tady původně se mělo, ale teď tady bylo odloženo toto hlasování a to našeho stínového zpravodaje překvapilo, protože on by raději hlasoval již zítra. Pokud jde o ty kompromisní návrhy, kterých je 20, eh, tak tam je určitý zmatek. Osm z nich podle našeho stínového zpravodaje ale neodráží tu poslední verzi kompromisních návrhů, které se dohodly na posledním zasedání stínových zpravodajů. A vzhledem tomu, co říkal na úvod pan Liberacky, tak je třeba si jasně říci, co vlastně chceme, pokud jde o toto téma. Co chceme my jako skupina EPP? My chceme, aby tady všechny výjimky skončily v roce 2020 a chceme zajistit, že cestující budou ochráněni i v případě regionálních spojů. Pan Liberacky to zmínil. A my chceme, aby eh, případné náhrady za spoždění byly od 60 minut, ale po dvou hodinách spoždění by potom došlo k úhradě, k, tomu k vrácení celého, celé ceny jízdenky. Myslím si, že to není špatný nápad, protože rada toto bere jako východisko pro své další jednání. Souhlasíme s panem Liberackým v tom, že je třeba se zbavit toho ustanovení o vyšší moci. A poslední bod, o kterém pan Liberacký hovořil, to byla ta dodatečná odpovědnost, toho, kdo si koupí jízdenku, že tedy eh, cestujícím, kteří si kupují jízdenky, je třeba poskytnout více informací. Já myslím, že o tom ještě budeme hovořit. v případě, že eh, vám ujede spoj, je třeba tam zabudovat určitou flexibilitu, aby bylo možné jak si použít případně jiný spoj. A je to velmi důležité i pro osoby se sníženou pohyblivostí. Je třeba, aby jasně věděli, kdy a jak mají nastoupit. Tyto informace prostě nezbytně musí dostat. Pokud máme na, nějakém spoji 10 tisíc cestujících denně, tak tady eh, je třeba informace podávat s 12-hodinovým předstihem a tak dále. Myslím si, že ještě je možné stále dospět k nějakému dobrému kompromisu mezi panem Liberackým a stínovými zpravodaji, ale je třeba, abychom si uvědomili, že tady ještě musíme spolupracovat s radou. Nicméně my musíme jasně říct si, co chceme a teprve po, po trialogu uvidíme, kam dospějeme. Pan Liberácky, tedy, pardon, ne, náš pan stínový zpravodaj má, eh, tedy by jasně dal přednost hlasování 19. července. Děkuji vám, pane Van Eh, musíme všichni trochu redukovat na řečnickou dobu, protože času máme málo. Pan, pan Tošovský má slovo. Merci, madame la présidente. Eh, v jménu konc zpravodajci z grupy. Já jsem zde jménem svého kolegy Tomáše Poremby za EKR a rád bych poděkoval zpravodaji za velice racionální a konzistentní přístup k této složce týkající se povinnosti a práv cestujících i Eh, provozovatelů v železniční dopravě. Všem nám záleží na tom, abychom naplnili očekávání a požadavky cestujících. Zároveň ale záleží na tom, aby nové předpisy byly proveditelné a reálné pro provozovatele a příliš jej nezatěžovali. Musíme vypracovat jak stabilní kompromis, ale rovněž i silný vyjednávací mandát. Tím, že se zítřejší hlasování přesouvá, což moje skupina podpořila, máme možnost dopracovat to, co jsme ještě nedokončili. Tady opravdu záleží na tom dát si dost času, zejména, že rada i tak už zaostává. Co se týče zprávy výboru TRAN, přes eh, velké pokroky z našeho pohledu eh, skupiny AKR stále ještě náš eh, neus, nás neuspokojuje seznam výjimek. Nám záleží zejména na zárukách právní stability a i investičních plánů. V současné době operátoři se řídí kalendářem, kde počítají s výjimkami až do roku 2024 a to to by mělo zůstat. Co by legislátoři, nemůžeme zavádět právní nejistotu a měnit pravidla v průběhu hry. Další věc, ty kompenzační limity. Tam je třeba brát v potaz, jak odvětví železniční dopravy vypadá v různých členských státech a to řešení musí být vyvážené. Prenotifikace, to je další bod, kterým se podle mě musíme dále zabývat. V tomto případě se musí s železnicí zacházet podobně jako s jinými odvětvími a nepřiostřovat eh, jejich eh, podmínky. No a samozřejmě by měla zůstat eh, ta vyšší moc. A já doufám, že na dalších schůzkách se podaří vše dopracovat a i z pohledu odpovědnosti operátoru. Z pohledu významu této složky se domnívám, že bychom opravdu měli mít eh, i dopadovou studii tohoto, pro toto nařízení, protože to by nám usnadnilo další úsilí. Děkuji. la parole... Děkuji a teď má slovo pan Rode. Tak for det. <clears throat> Så vil jeg fejre tolkenes tilstedeværelse ved at tale mit eget sprog øh, i dag. Já dnes oslavím přítomnost tlumočníků tím, že budu hovořit dánsky, tady svým rodným jazykem. Chtěl bych říci, že dnes budu dokonce poněkud kritický Nicméně, když kritizujeme práci ostatních, měli bychom vždy zůstat v sále a počkat si na reakci eh, zpravodaje, ale bohužel já musím odejít, protože v 10 hodin hlasujeme na výboru jury o autorském právu. A takže pokud nebudu moci si vyslechnout reakci pana zpravodaje, tak je to proto, že budu muset skutečně odejít na to druhé hlasování. Je pro mě velice obtížné si představit tu situaci, kterou tady popisuje pan zpravodaj ve své zprávě. Jde o to, že když pan zpravodaj má pocit, že je třeba odsunout hlasování, je to proto, že tady panuje politická neschoda. A je tady nedostatek vůle na straně pana zpravodaje vyhovět tomu, co si přeje valná většina. Já si myslím, že v průběhu toho vyjednávání eh, že jsme viděli, že tady se jasně staví EPP, Zelení, GUE a další k některým tématům. My jsme na straně eh, cestující, kdežto pan Liberacký a jeho frakce a jeho eh, tedy ostatní kolegové jsou na straně státu a provozovatelů železniční přepravy. Nicméně nemyslím se, že to je důvod pro odložení hlasování. Jde spíše jenom o to, že máme zpravodaje, který prostě není ochoten vyhovět valné většině, alespoň do jisté míry. O tom hovořil už pan van de Kamp i v, ohledně těch kompromisních návrhů a jejich podoby došlo tady k tomu, že vlastně nám nebylo vyhověno vůbec v těch kompromisních návrzích, takže to vlastně nejsou žádné kompromisní návrhy. Jde tady o to, že všechny tyto otázky vydávání jízdenek, práva cestujících s postižením nebo náhrady odškodné v případě, že dojde k spoždění, případně otázka odpovědnosti eh, za to, že cestující vždy dorazí do cílové stanice, tak tady mi přijde velmi zvláštní, že v tomto parlamentu vždy nastavujeme velmi přímá pravidla pro soukromé podniky v Evropě, ale pokud jde o státem vlastněné podniky, tak tady je neuvěřitelná převaha a vůle, jak si jít na ruku těmto velkým státním podnikům a také radě. Skutečně musíme být velmi cílevědomí, velmi ambiciozní, protože víme, že kdykoliv vyjednáváme s radou, rada dělá cokoliv pro to, aby mohla naši pozici oslabit a rada udělá všechno pro to, aby si ochránila pozici státních podniků. Ale to není náš úkol. My máme být na straně cestujících. Pan Kramer má slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji rovněž zpravodaj. A především i za eh, ten velké buké jak jste mě ověnčil v očích mých rodáků z Badenska, Württemberska. Ještě pár slov eh, k tomu postoji. I my jsme hlasovali pro odložení hlasování, ale tady jde přece o to, že my jsme nějaké kompromisy našli, domnívali jsme se, že je vše vyřešeno a já se odeberu na byro a pak dostávám maile od dvou různých osob, které mě říkají, ale tady se to a ono musí doplnit. A přece tam byly všechny praxe, frakce, takže se nemůžeme vzájemně vymlouvat. A já se táži, když tedy nacházíme kompromis, jak to, že za dvě hodiny už ten kompromis neplatí. Proto je správné, že jsme to odložili, ale zároveň říkám, že zcela jasně se pak bude muset hlasovat v červenci. K těm otázkám tady vypíchnu dvě věci. Tu vyšší moc to chceme škrtnout. Ono se to nikdy nedá nadefinovat přesně, budeme potřebovat 10 tisíc více právníků a pořád všichni eh, někoho um, um něko, někomu um, vyhrožují žalobami. To známe z leteckého odvětví, tam jsem rád, že jsme našli kompromis. Na to mi opravdu záleží. My si nepřejeme žádnou právní nejistotu a zejména ne na úkor cestujících. A doufám, že se to pak projeví tak, že se to bude takto vyplácet i v jiných dopravních typech. Kola ve vlacích. To už jsme se dohodli přece před lety, že včetně těch rychlovlaků musí všechny vlaky zpřístupnit prostor pro kola. I v Německu tehdy se říkalo, no to by rušilo cestující a nebylo by to, bylo by to obecně rušivé a to byla výmluva, že se s tím nic nedělalo. A přitom se mezi tím máme 20% nárůst cyklistů ročně a pak máme 70 tisíc kilometrů eh, té eurovele mm, mm, po celé Evropě a přitom se kola nemohou brát sebou. To je absurdní, proto chceme alespoň minimálně 8 kol, aby se vešlo do každého spoje a pak se nám něco podsouvá, že to snad chceme v každém vagóně, že by mělo být v každém vagóně prostor na 8 kol, pro 8 kol a ještě i pro dětský kočárek tak chci zcela jasně naplno říci, že se jedná o 8 kol na vlak. To se snad dá zařídit a já vím, že například Eurocity jsou vytíženy pouze na 60% průměrně, a Flixbus, ten si s tím přece poradil za tři roky, na 100 tisíc se mu zvýšila um, vytíženost a máme kompromis, proč by měly vlaky zaostávat, tam je to přeci snažší, doufám, že se ho všichni budou držet. To through ticketing, čili eh, jedna jízdenka na všechny spoje. Chceme to takto mít, nezávisle na tom, zda přestupuji jednou, dvakrát nebo třikrát, měl bych mít možnost si koupit jednu jízdenku. My už to máme například mezi německou a rakouskou železnicí. U těch nočních vlaků, oni to sice teď vypověděli tu smlouvu, ale ukazuje to na to, že to možné je. E, totiž říkalo se, že 23, 24, že už to nastane. A teď se to škrtá něco, co už 80 let funguje, to je přece šílenství, tam přece nám nic nebrání v tom, abychom tou cestou šli. Celoodvětvové řešení samozřejmě je trochu nebezpečné, ale my bychom rádi, aby to platilo pro všechny podniky, nezávisle na tom, zda jsou státní nebo soukromé. Přece každý cestující chce mít jednu jízdenku i přeshraničně, proč by ho mělo zajímat, jestli je to národní nebo není, národní nebo soukromý podnik. Ono, některé eh, firmy už jsou eh, trochu napřed, pak jsou tam různé mezery, těch se chceme zbavit, to se dá ještě vyřešit spoluprací se stínovými zpravodaji. Chceme plnoplatné jízdenky, od začátku do konce. Má to celá zřejmé výhody, rámcové podmínky už jsou nastaveny. Co mi tam schází? Arbitráž, smíření, v Německu to funguje, 90% problémů se takto řeší, s tím zkušenost máme velice dobrou a e, pak nastávají problémy, zda se dá najít celoevropské řešení. Kdyby ano, tak by to bylo skvělé. Teď eh, cestování postižených. Eh, pouze nádraží z deseti tisíci cestujících denně, což je mm, hrstka eh, takových nádraží, kde se dá mm, cestovat s tříhodinovým pouze předchozím varováním či informováním, ale přece v Belgii, v Nizozemsku to funguje, i když se někdo přihlásí jedinou hodinu předem. Tak doufejme, že i v legislativním období tomto se to nakonec dá nějak vyřešit. Děkuji. Děkuji, pane Kramere. Vzhledem k tomu, že už máme teď spoždění, tak omezím řečnický čas. Takže paní Anderson, vy máte čas na minutu a půl. Thank you. Děkuji. Jak víte, členové naší frakce předložili velkou, velký počet pozměňovacích návrhů k této zprávě. Já tedy nesouhlasím s panem Rodem, který teď odchází. Pokud uh, nesouhlasíte, tak není, není to správné, když říkáte, že jsme nedali prioritu právům cestujících a já chci podpořit pana zpravodaje velmi výrazně v tom, co říkal. Především pokud jde o vyváženost na pokud jde o odpovědnost eh, přepravců. To vlastně souvisí i s tím, co říkal pan Kramer o přímých eh, jízdenkách v případě, že jim ujede spoj. V případě, že si cestující kupuje eh, jízdenku od více než jednoho prodejce, Bohužel stínoví zpravodaji toto nevzal, nezohlednili, o tom mluvil i pan zpravodaj. Já si myslím, že bychom tady mohli posílit ty kompromisy tak, aby bylo jasné, že tam, kde dojde k tomu, že je odůvodněné vrácení jízdenky eh, u určitého prodejce od jiného eh, přepravce, tak bychom to měli udělat, protože tady máme opravdu velkou díru v tom návrhu, protože i v případě, že tam budou tady eh, přímé jízdenky tady na celou cestu, i když tam je více eh, poskytovatelů té služby, tak je to obrovský, eh, v praxi obrovský problém pro cestující. A tady bych chtěla ještě vás vyzvat, abyste se podíl, podívali na eh, naše návrhy 3, 2 a 8, protože tady chceme skutečně posílit ochranu cestujících. A další věc se týká působnosti. Tady souhlasím s panem Kramerem v tom smyslu, že rozhodně je to tak, že tady se příliš omezujeme, pokud jde o působnost. Existuje několik rozsudků Evropského soudního dvora o přepravě zvířat a také o letecké přepravě, které ukazují, že bychom neměli omezovat tu mezinárodní působnost. Takže v celé řadě věců, tady, věcí tady podporuji pana zpravodaje a myslím si, že bychom se tím měli dál pozorně zabývat. Merci beaucoup, Madame Anderson. Je m'étais... Děkuji, paní Anderson. Já jsem se také zapsal na seznam řečníků a chci říci, že pro mě v této zprávě je jasné konstatování, je to výzva, vzhledem k tomu, že Evropa eh, má obrovské spoždění v tom, jak umožnit cyklistům, aby si své kolo sebou vzali. Mohu vám uvést pár čísel. 26 Procent, eh, například cest eh, v Nizozemsku je na kole. Eh, podobně je to 19 v Dánsku nebo 10 v Německu. Jak mi vysvětlíte, vážení kolegové, že těto, toto masové využívání kol, které, jak víme, nepřispívá k blokování silnic, se má zastavit někde na nádraží, nebo že cyklista to své kolo by musel na nádraží odložit bychom chtěli, aby eh, tam bylo minimálně 8 míst pro kola v každém vlaku, a to ve všech typech eh, vlacích, přeshraničních, těch rychlých vlacích, regionálních, veřejných. Myslím, že to je dostupné s tou možností si zarezervovat ho eh, na internetu společně s obyčejnou jízdenkou. To by ale nemělo bránit nebo není to žádná eh, mimořádná žádost nebo požadavek, když se podíváme na to, jak se vyvíjí doprava ve městech, eh, které čím dál tím více přecházejí na buď obyčejná nebo elektrovola, elektrokola, eh, jde to roku v roce s naší snahou chránit ovzduší a klima. A tím pádem bych na vás chtěla apelovat a Myslím, že máme podporu většiny evropských občanů, že by bylo dobře, abychom zajistili, že vlaky budou kompatibilní s cestováním s kolem. Je to otázka možná spíše budoucí generace, které vás za to poděkují, ale je to také velmi důležité pro budoucnost naší planety. Takže chci ještě jednou zopakovat, že bylo dobře, aby v této zprávě bylo toto jasné sdělení. A teď pokračujeme s diskusí paní Krasvoter. Děkuji. Děkuji. Já bych ještě ráda vyzvedla zde čtyři body. Za prvé, je opravdu pozitivní, že se škrtne ta vyšší moc. Přece to nemůže být tak, že cestující budou pak odpovědní, když například bude bouřka. A jak už nám řekl Michal Krámer, jak to vlastně de- definovat, tam pořád byly nějaké spory v, to, v tom výkladu. Takže to je skvělé. Pak důležité je aby to odškodnění se týkalo i regionálních přepravců. Tady já pouze k tomu řeknu, že ono ani není jednotná definice, co znamená regionální přepravce. To je v každém členském státu jinak. A tady bude záležet na tom, abychom měli jednotnou definici a i tam se musí dojít k kompromisu. Tady mám otázku na zpravodaje. Když hovoříme o těch stávajících výjimkách pro regionální e, železnice, to je maximum 12 měsíců, to má už doběhnout a jakou úlohu to pak bude sehrávat v tom kontextu pak ta asistence postiženým na nádraží. Vidím jako kompromis, že eh, cestující s omezenou mobilitou, jejich práva musí být posílena, to podporuji. A poslední věc, na níž mi záleží, to je ti, kteří nabízejí jízdenky online, že i oni sdílejí odpovědnost za kvalitu těch jízdenek, že mají povinnost reagovat na to, když je stížnost. Nemůže tomu přece být tak, že oni na tom vydělávají, ale zároveň bez rizika za jakékoliv pochybení. Je důležité posílit práva cestujících, ale zároveň souhlasím s tím, že vše musí být rozumné a reálně, reálné, proveditelné. Já bych ráda tedy podpořila kompromisní snahy pana zpravodaj. Děkuji, paní Grasvater. Pane Rode, vy jste hlásil slovo ještě jednou, tak prosím. Prosím. No. A jenom velmi stručně. Eh, kun er Ano, děkuji, jenom velice stručně. Já bych zareagoval ještě na pana Kramera protože se zdá, že tady pan Kramer naznačoval, že některé strany tady jaksi nestojí za těmi kompromisy, eh, ke kterým se zavázali. Ale já musím na to říci, ne, to není v žádném případě pravda. Je pravda, že EPP a liberálové v tuto chvíli se vracejí ještě k některým bezpečnostním otázkám, které se týkají například eh, přepravy kol, ale to je proto, že naše stanovisko nebylo dostatečně zohledněno v těch kompromisech. Takže nejde o to, že bychom tady jaksi nechtěli stát za těmi kompromisy, samozřejmě, že stojíme za nimi, ale také žádáme, aby bylo zohledněno naše stanovisko ve v té závěrečné verzi. A teď eh, na to tady opravdu nejsme, abyste tady hráli nějaký ping-pong řečnický, ale máte chvilku na to, abyste na to, eh, pane Kramere, mohl rychle zareagovat. Nein, ich habe ja gar nicht ne, já jsem ani neříkal, že byste byli proti kompromisům. Co já jsem vlastně řekl? Měli jsme schůzku, dohodli jsme se na kompromisech ohledně kol na železnici a všichni s tím souhlasili a za dvě hodiny dostanu od dvou frakcí mail, kde se říká, ne, s, tom si, s tím se musí dále pracovat. Proto e, to tady zmiňuje, protože ono se to pak opakovalo i u jiných záležitostí, proto buďme e, sebekritičtí a když tedy se shodneme na nějakém kompromisu, tak by to pak mělo i platit. Merci, monsieur. Děkuji, pane Kramere. Možná, že bylo dobře, kdybyste si společně zašli na kávu a vysvětlili to mezi sebou. A eh, snažte se najít nějaký kompromis, protože to vypadá, že jste, oba myslíte sice stejnou věc, ale ne úplně současně. Pan Ginter? Kde sedíte? Pardon, je to paní. Omlouvám se. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Teď máte slovo vy, říká paní předsedkyně. Elizabeth Kothaus. Děkuji vám za tuto velmi zajímavou diskuzi o tomto návrhu. Myslím, že ukázala, že zejména ta otázka těch eh, při přímého cestování a braní kol, přímo cestovního dokladu a braní kol do vlaku je tady nejspornější je jasné, že musíme se domluvit na nějakém společném přístupu k těmto otázkám. Je to recast, takže možná eh, je potřeba to ještě jednou zdůraznit, že eh, je potřeba se dohodnout na tom, co zkoumaly i právní služby, na tom, co přesně bude předmětem těch změn, toho přepracování, protože my jsme chtěli, aby to proběhlo zjednodušeným postupem, aby to, ten výsledek eh, jsme měli co nejrychleji. A vzhledem eh, nedostatku času chci jenom eh, se ještě zmínit o těch přímých cestovních dokladech, že by bylo dobře vyřešit právě tu otázku z odpovědnosti, co nejrozumějším způsobem. Těch je samozřejmě několik, ale když se eh, diskutuje o těch různých možnostech, tak je potom potřeba nalézt nějaké řešení, protože jinak se to bude obtížně uvádět do praxe. Vidím, že toho času moc není, omlouvám se. A samozřejmě jsem připravená o tom diskutovat dále. Pokud budete chtít nějaké další vysvětlení našeho návrhu, máte nějaké otázky, tak eh, se na nás neváhejte obrátit. Děkuji vám. A teď, eh, pan zpravodaj Liberacky, máte minutu a půl na to, abyste zhrnul tu diskuzi. Liberacky. Bardzo dziękuję za te wypowiedzi, bardzo dziękuję. Já jsem velice vděčný za um, tyto příspěvky a děkuji vám rovněž za slovo, paní předsedající. Milí Vime, ono se vůbec nejednalo o ten dojem, že snad ty kompromisy byly akceptovány. Ony opravdu byly akceptovány, my jsme tam přece měli správní službu. Dominik se vždy ujišťoval, že se správně chápeme, že si to můžeme vše dát na písmě takže já jsem překvapen, že to někdo zpochybňuje. Ono u té force majeure, u té vyšší moci, eh, tam to byl takový trochu handel. My jsme škrtli eh, force majeure, eh, protože jste si to přáli, ale 70% zase vy nechte nám. Nemůžeme přistoupit na to, abychom úplně zlomili páteř evropské dopravní politice touto regulací. Přece my chceme mít funkční železnice. Železnice musí se neustále být považován jako součást našeho celého eh, dopravního trhu. Já nebudu souhlasit na, eh, s takovými doktrinárními přístupy. Když je železnice státní, tak je můžeme tepat ne, ono by na tom nemělo záležet. Když něco je státní, tak taky se s ním musí dobře zacházet. A některé dopravní podniky jsou přes příliš právně regulovány. Musíme si prostě v tom dobře rozumět. A další bod. Já si velice vážím toho, když někdo na ty schůzky chodí a neposílá tam nějaké svoje zástupce a pak protestuje proti tomu, co se tam odsouhlasil. Bohužel v některých případech tomu tak bylo. A nyní ty derogace, ty výjimky. My jsme se shodli na následujícím řešení, a i to bylo kompromisní, že nový přístup vejde v platnost po určité době po zveřejnění, no a buď to bude 2022 nebo 2024, prostě tam jde o to odložení po zveřejnění. A pak jde o to, že se určité investiční projekty samozřejmě musí dokončit, že se musí spolufinancovat a tam, kde to ještě zaostává, to musí být na příslušné úrovni. Tedy vyšší moc, té se zbavujeme a ty přímé jízdenky, tam stále ještě hovoříme o tom sdílet tu odpovědnost nebo ne. Vážení přítomní, já jsem si vědom toho, že pokud budou mít unijní operátoři uh, stoprocentní odpovědnost a pak bude někdo, kdo to bude v rámci nějakého technického řešení pouze prodávat a bude z toho čerpat pouze zisk a nebude mít žádnou odpovědnost, tak mě to nezajímá s něčím takovým přicházet na našem trhu, co vlastně se neví, jak to dopadne a kdo bude odpovídat za chyby. Ale to je zatím vše. Děkuji za diskusi, děkuji za pozitivní slova. A ještě otázka tady od Karolín van der Heitz. Eh, čeho se mají týkat ty výjimky? A ty regionální, ti regionální operátoři. Tam je to upraveno ve čtvrtém železničním balíčku, kde mezi jinými šlo o ten public service obligation, tedy tu povinnost poskytnout spoje a tam se definuje, co je regionální e, provozovatel, co je národní provozovatel a jak to tam vypadá s dotací. Děkuji za e, tu minutu a půl, kterou jste mi udělila. Děkuji vám, pane Liberecky. Hlasování bylo odloženo na datum, které jste bude teprve potvrzeno. Doufám, že mezi tím kolektivně projevíte, e, že jste schopni se domluvit. Já tomu věřím, že se vám to podaří. A teď se dostáváme k dalšímu bodu, což je, jsou výkonnostní normy. Výkonnostní normy e, pro nové e, osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla přepracované znění. A zpravodajka je paní Kristin Evo Dalon Bonfoy. No, takže nejprve má slovo ona, potom stínový zpravodajové. A potom dáme slovo eh, Evropské komisi. Takže paní Levo, eh, máte slovo. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Toto, k tomuto návrhu bylo přeloženo přes 300 pozměňovacích návrhů. Již proběhla jedna schůzka stínových zpravodajů, to bylo 5. června. A Nová schůzka se bude konat 26. června, zatím máme 10 eh, kompromisních eh, návrhů, těch hlavních, 6 k těm úvodním ustanovením. 18. července by se, mělo, se měly projednávat, potom v září hlasování na výboru, eh, který je hlavní, to má tu 17. 17. září. Ty kompromisy týkají celé řady aspektů tohoto textu, zejména Eh, se to týká těch eh, emisů, potom jde o testy, aby byly reprezentativnější, protože všichni chceme dosáhnout reálné snížení emisí, co se eh, týče těch průběžných cílů v roce 2025, tak zatím o tom dohoda není, ale pokračujeme na tom. Je potřeba usilovat o snížení v tom mezidobí před rokem 2030, ten přístup Eh, se opírá nebo nefunguje, který se zakládal na dobrovolném přístupu výrobců, vzhledem k tomu, že všichni chceme dospět ke stejnému cíli, chceme eh, tím eh, splnit své cíle v oblasti klimatických změn, tak doufám, že se nám to nakonec podaří. To se týče úrovně ambicí, tak je obtížné najít nějaký vyvážený bod, který bude dosažitelný a který bude dostatečně ambiciozní, abychom mohli dosáhnout uh, Eh, snížení CO2, jak to předvídá dohoda z Paříže, ale samozřejmě všichni chceme dosáhnout reálného snížení těch eh, emisí z osobní dopravy. A víme, že eh, bude potřeba dosahovat snížení emisí také ve stavebnictví a v dalších typech dopravy, takže bude potřeba požádat o výrobcích, aby postupně Eh, inovovali svá vozidla, aby přicházeli s novými řešeními, ale to je současně udrží, nebo současně to udrží jejich konkurenceschopnost vůči globálním partnerům. Bude to náročné, ale bude to dobré jak pro tento soukromý sektor, tak pro celou planetu. My už jsme tedy vedli diskusi s tím zpravodaj, je to eh, velmi složitá problematika, ta si bude vyžadovat hodně času. Samozřejmě si ráda vyslechnu eh, jejich připomínky zejména k těm číselným cílům, k těm průběžným cílům a dekarbonizaci dopravy a také jak si eh, představuji, že by se mělo eh, podařit eh, úplně upustit od fosilních paliv. Tolik tedy v tomto stádiu a samozřejmě velmi ráda si vyslechnu, co nám kolegové řeknou a pokusíme se to reflektovat potom v té diskuzi o kompromisních návrzích. Za EPP je to pan Vin van de Kam, který má slovo. Voorzitter, dank u zeer. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Ano, i u tohoto tématu je pan Salini stínovým zpravodajem, kterého tady dnes zastupuji. A dal mi následující vyjádření, což je tím pádem pro mě o něco snažší. Pan Salini by chtěl poděkovat komise za tento návrh. Myslí si, že je to vhodné, tento návrh je vhodný, který stanovuje ambiciozní, ale zároveň realistické cíle. Pan stínový zpravodaj a EPP je toho názoru, že tedy plně sdílíme obavy, eh, pokud jde o emise ze silniční dopravy. 24 emisí pochází právě z tohoto typu dopravy. A z těch 24%, 76% je automobilová doprava. Také se tady hovořilo o pařížské konferenci COP21, ale jako výbor pro dopravu musíme z toho vyvodit příslušné závěry a musíme se snažit dosáhnout lepší výsledku, pokud jde o dekarbonizaci Pan eh, Salini je ochoten zdále pracovat s paní zpravodajkou na tom, aby dospěli nakonec k vhodnému kompromisu. Naše frakce je proti tomu, aby se tady hovořilo o průmyslu výroby vozidel a aby se tady říkalo, že jenom oni jsou odpovědní, jenom tento sektor a že bychom jenom je měli za to trestat. Pan Salini a EPP podporuje myšlenku technologicky neutrálního přístupu a to znamená, že dekarbonizace musí obsahovat celou řadu různých opatření a také celou řadu různých řešení. A ta se musíme snažit najít různá technologická řešení, která existují, tam musíme urychlit, musíme urychlit jejich, za, eh, jejich zavádění a zintenzivnit. A v tomto smyslu by pan Saliny chtěl požádat o eh, velkou pozornost, především eh, pokud jde o ten faktor pro opravu uhlíku, Carbon Correction Factor. Víme například, že se to netýká jenom Eh, ano, týká se to samozřejmě tady fosilních paliv, ale například LNG, eh, kapalný plyn, eh, například působí daleko méně těchto emisí. Dále, pokud jde o posouzení životního cyklu, tak tady také možná budeme schopni dospět ke kompromisu. Celá řada frakcí předložila pozměňovací návrhy k tomuto bodu a jak už jsem říkal, tak tady nejde jenom o to, že bychom měli trestat automobilový eh, tedy odvětví výroby vozidel, ale že bychom se měli podívat na celý ten hodnotový řetězec. Pokud jde o cíle, pan Salíny je velice zklamán tím, že celá řada pozměňovacích návrhů a celá řada čísel, která v nich byla zmíněná, nebyly nakonec zohledněny v těchto, v těchto kompromisních návrzích. Takže pan Salini stále ještě čeká a doufá, že ještě bude možné dále jednat. Paní zpravodajka ostatně řekla, že čísla na roky 2025 a 2030 budou ještě dále projednána, protože to, to pravděpodobně ještě bude potřebné. Zároveň pan stínový zpravodaj oceňuje to, že tady rozlišujeme mezi osobními vozidly a autobusy a dodávkami. Až je to paní zpravodajka vzala v úvahu. To je z mé strany vše, paní předsedkyně. Merci, monsieur Van de Kamp. Děkuji, pane eh, Van de Kamp. Eh, pan Tošovský. Merci, madame la présidente. Uh, please let me allow to excuse. Děkuji, pane, eh, paní zpravodajko. Dovolte, abych pana Tošenovského, našeho zpravodaje, Eh, omluvil z nepřítomnosti, protože eh, včera se účastnil pozdního večerního jednání v rámci trialogu energetické unie. Takže za pana Tošenovského bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za první návrh, první verzi kompromisních návrhů a chtěl bych říci, které klíčové oblasti jsou pro našeho stínového zpravodaje zásadní. Je důležité vidět propojení mezi cíly, které se stanoví v roce 2025 a 2030. Musíme chápat to, že první referenční bod v roce 2025 by měl být méně ambiciozní, aby se zajistilo, že nastavíme správnou cestu, aby bylo možné v roce 2030 potom naplnit realistické cíle. A v tomto smyslu tento princip technologické neutrality by měl být jasně vytesán do kamene, jaksi, až budeme vyjednávat o těchto cílech v roce 2025 a 2030. Závěrem chci říci, že náš stínový zpravodaj eh, se těší na dosažení dobrého kompromisního návrhu a dohody se stín, s paní zpravodajkou a ostatními kolegy. Pan Rados má slovo. Hvala dakle eh, smatramo da je prijedlog komisije... Děkuji, my jsme toho názoru, že eh, se to opírá o dobré principy, je to vyvážené, realistické. A můžeme tedy ve větší míře souhlasit s tímto návrhem komise, co se týče těch cílů do roku 2030. Eh, měli bychom se nechat možnost být ambicioznější, pokud to bude možné, ale eh, i tak bychom měli být realisty co se týče toho cíle v roce 2025, je možné diskutovat, jestli by nebyl lepší rok 2026 nebo 2027, nebo tento eh, eh, cíl v mezidobí úplně eh, zrušit. Jde tady hlavně evropské občany. Víme, že ty staré emisní limity jsou 11 let staré. My bychom měli hlavně podporovat nové obnovitelné zdroje pohoných látek, tak abychom aby byly levnější, aby byly výhodnější, ale hlavně, aby je mohlo možné používat i v těch starších vozidlech. A také eh, jsme toho názoru, že by bylo dobře eh, mít eh, nějaký systém dohledu nad těmi emisemi, které by, který by byl na internetu. Děkujeme za tu diskuzi o kompromisech a myslíme si, že budeme moci nakonec tento návrh podpořit. Děkuji, pane Radoši. Pan... Uh, thank you very much. Uh, first of all... Děkuji mnohokrát. Děkuji především paní zpravodajce za první várku kompromisů, protože už jsme se o nich stručně bavili na minulém zasedání stínových zpravodajů. Pravděpodobně podrobněji o tom budeme hovořit příští týden. I my se těšíme na kompromisy. A myslím si, že u několika těchto otázek rozhodně budeme schopni dospět eh, k tomu eh, kompromisu, například pokud jde o analýzu životního cyklu, jak říkal pan Vin van de Kamp. Teď jsem rád, že vidím, že skutečně je tady široká podpora pro tuto analýzu životního cyklu eh, napříč stranami, protože původně, když jsme o tom hovořili u biopaliv, tak teď, když hovoří, tak to tomu tak nebylo, ale teď mě fascinuje, že tady, jakmile jsme se dostali u elektro, elektrických vozidel, tak eh, všichni jsou ochotní. Ale samozřejmě musím zdůraznit, že to má být celý plný životní cyklus. Musíme to tady dělat úplně, ne tedy když hovoříme o elektronických, eh, elektrických autech, ale také o biopalivech a tak dále. Technologická neutralita. I tady bych chtěl tady své kolegy eh, se chtěl jich zeptat, kde byla jejich ochota zasazovat se o technologickou neutralitu, když jsme hovořili o e, biopalivech, to bylo samé stanovování cílů a podcílů a podpodcílů, ale teď najednou, když hovoříme o elektrických autech, tak jsme k tomu ochotni. Takže se zdá, že někteří kolegové bohužel nejsou jaksi příliš silní v kramflecích, pokud jde o konzistentnost, ale uvidíme, jak to půjde dál. Samozřejmě se musíme snažit o stanovování cílů a tady nemůžeme podpírat, že svět mezi tím pokročil dál máme i německé ministerstvo životního prostředí, které říká, že by to mělo být 50%. A tady chci zdůraznit, že to je německé ministerstvo. A Německo obvykle nebýv, nebývá příliš eh, ambiciozní, pokud jde o cíle v oblasti silniční dopravy a vozidel, tak když už i Německo chce 50%, tak je tady celá řada dalších změn zemí, která říkají, že naše ambice, naše cíle dosavadní zdaleka nestačí pro naplnění Eh, cílů v oblasti, z pařížské konference. A včera, když paní Merkel a Macron se sešli, tak hovořili tady eh, hodně o uprchlické krizi a tak dále, ale také říkají, že musíme udělat daleko více při naplňování COP24. Takže když pan Van de Kamp říkal, že by všechny sektory měly být sehlát svoji roli a neměli bychom sektat jenom, eh, tady pardon, trestat jenom automobilový průmysl, tak já to takhle nevidím. Já si myslím, že tady spíše nejde o žádné trestání, ale spíše o odměny, které obsahuje návrh komise. A když hovoříme o pařížské dohodě a o cílech, tak prosím si uvědomme, že nejvíce nákladově účinné řešení může být to, že prostě budou účinnější vozidla a budou vylučovat méně emisí CO2. Teď máme tedy, um, hovodně, ho, ho, hovoříme o ETS a zemědělství a tak dále, ale uh, vidíme, že opatření, které může být nejefektivnější, je snížení emisí CO2 u vozidel, u aut. A pokud jde o nařízení o sdílení eh, cílů v, oblast, eh, v této oblasti a naplňování cílů ze strany členských států, tak tady Eh, můžeme na členským státům, aby je splnili, protože pokud se nám nepodaří eh, tento cíl dohnat eh, v oblasti dopravy, tak budou muset potom to dohnat v jiných odvětvích, například v zemědělství. Takže měli bychom dospět k jedinému závěru a sice, že návrh komise, pokud jde o cíle, tak zdaleka, ale zdaleka nestačí. Já vím, že komise nemůže kvůli svému nejvyššímu vedení s tím souhlasit, ale možná je na čase, aby komise také změnila svůj přístup k tomuto tématu, protože pokud se nám to tady nepodaří nastavit dobře, tak se pravděpodobně dojde, eh, tak pravděpodobně dojde k tomu, že členské státy budou naplňovat tyto cíle velmi drahým způsobem a neefektivním, protože se už v tuto chvíli hovoří o tom, že v prosinci se jasně ukáže, že budeme muset tyto cíle ještě navýšit. Takže prosím zástupce komise, aby se vrátili eh, do svých kanceláří a dále o tom jednali. A doufám, že příště už bude komise mluvit jinak, protože skutečně je to velmi potřeba a musíme tento sektor rychleji vyčistit. Děkuji. Děkuji, pane Akute. Teď zase omezím řečnickou pro všechny. Teď eh, Eh, dám slovo panu Riketovi a bude to na minutu a půl. Tak to bude hodně stručné, nebojte se, jenom velmi rychle. Musíme si uvědomit, že tady je celá řada témat, eh, kde je možné se dohodnout nebo obecnout na těch obecných věcech, tedy eh, ta, oh, nové testy, nové hodnotící metody, Myslím, že je možné a že to je i velmi pravděpodobné, že se na tom dokážeme dohodnout, ale já bych chtěl jenom zdůraznit jednu věc, a sice, že ten cíl, tedy redukce ehm, CO2 15 a 30, tak dokonce někteří navrhují snížení až o 75 eh, v dalším výhledu, ale eh, jsme si uvědomili, že to musí být podloženo technologickým eh, pokrokem nebo vývojem Eh, nových paliv, ale mm, to asi nebude možné, takže to bude možné pouze, pokud se přejde na nový typ eh, vozidel, které budou mít eh, zero, pardon, nulové emise. Musíme si uvědomit, že jenom určité věci jsou realistické. Pokud budeme požadovat například, že tady bude v určitém okamžiku jezdit 50 elektrických nebo na elektřinu vozidel, tak Eh, to bude znamenat eh, také redukci pracovních míst v soukromém sektoru. Ale tady potřeba řešit eh, samozřejmě i tu infrastrukturu, baterie, potom nastane podpora mm, těm výrobcům nebo určité pobítky pro určité pobítky pro prodej ze strany státu. A těch otázek je tedy celá řada a je hezké mít nějaký cíl, ale to ještě neznamená, že máme ty prostředky, jak toho cíle dosáhnout. Paní Demote, na minutu a půl má slovo. Eh, grazie Presidente. Innanzitutto un ringraziamento alla relatrice. Děkuji. Já bych v první řadě ráda poděkovala eh, zpravodaj. Uh, za jeho návrh. Všichni dobře víme, že doprava je něčím, na co se poukazuje prstem nejčastěji, když hovoříme o snižování emisí. A záleží na tom, abychom opravdu od sebe oddělili mm, ta osobní vozidla a lehká užitková či jiná mm, vozidla. Nesmíme rovněž se odvracet od záležitosti elektrovozů. E, ukazuje nám mnohé na to, že bychom mohli pokročit dále a že v otázce paliv by to mnohé vyřešilo. Samozřejmě, že jakýkoliv potenciální kupec si sám vyhodnotí, zda se mu to vyplatí, zda to bude účinné a zváží všechny možnosti, rovněž zváží, zda na tom ušetří podle toho, kolik jezdí. A zároveň si musí podívat, zda jsou kolem něj dobíjecí místa. Souhlasím s tím, že se musí vždy zohlednit stoprocentní životní cyklus a vše, co k němu patří. A e, zásadní věc je o tom, že se nesmíme zabývat pouze novými vozidly, ale i stávajícími. Samozřejmě, že ono by to bylo snažší si nastavit, co se může prodávat ve smyslu vozidel do budoucna, ale ty emise stávajících vozidel musíme brát v potaz. V opačném případě ten problém nevyřešíme. Pan Kramer má slovo. Ano, Wim van de Kamp nám řekl, že nesmíme trestat auta, ale ono ta auta trestají nás. Tam se jedná o jediné odvětví, kde od 90. let emise vzrostou. vrostly. tedy ničí všechny výdobytky ostatních odvětví doprava se musí změnit a neznamená to, že se bude přesovat jenom to znečištění. V Německu se dává 50 milion eur na výzkum elektrovozů a tvrdí se, že obnovitelné energie budou o 50% stoupat, což je skvělé. A včera ale Angela Merkelová sama řekla, že když se nepodaří zastavit klimatické změny, tak nás to vyjde pěkně draho. Ale zároveň přece se neustále hovoří hovoří o hnědouhelných dolích, dává se jim nějakou šanci. A když máme dosyčnany, tak ty zatěžují e, náš vzduch a přitom se subvencuje e, dýzlové palivo. Takže je to vše o protichladech a proud ten taky eh, neproudí pouze až z té zásuvky. Tam se musíme podívat na celý životní cyklus. Dominik Ricker a pracovní místa. Před 30 lety Daimler Benz už Edward Reuter tehdy řekl, že musíme automobily eh, a toto odvětví pohlížet jako prostředky mobility. A musíme zabudovat do našich aut i možnost kol a přepravy jiných eh, mm, typů a ono to jeho následník vše eh, zrušil a kdybyste byli chytří, tak byste s ním spolupracovali a přece někdo, kdo vyrábí karosery, může vyrobit i vagón. I automobile odvětví se musí měnit, jinak eh, se um, nevyužije veškerého potenciálu a oni už teď bankrotují, protože se snaží si hrát pouze na vlastním písečku. Pani Meissner má slovo. Já rovněž navážu na kolegu Base Eichhauta. On už na mě určitě čeká, co řeknu. Mobilita a technologické výdobytky. Mobilita to je jedno řešení, ale nikoli jediné. Přece záleží na tom, odkud pochází proud, odkud pocházejí baterky, jak se jich zbavujeme, jak se bude cestovat například po vodních tocích. Pak máme bio eh, paliva. Tam jsme plédovali pro technologickou neutralitu a zvládli jsme ji. A pak potřebujeme infrastrukturu pro obnovitelné energie. Teď jsou v té fázi toho zavádění na trh. Tam, když hovoříme zároveň o vodíku, o biopalivech, tam jde o ten správně nastavený mix a ty výsledky se pak dostaví. Děkuji a teď se obracím směrem k Evropské komisi a Pan Artirang, kde sedíte, prosím? Nevidím vás, takže prosím, máte slovo. Děkuji vám. Samozřejmě, že tady nemluvím za sebe, ale oficiálně za komisi. Pan Eichhout už eh, upozorňoval eh, na náš návrh s tím, že jde eh, o vyváženost toho návrhu nejenom o ty emisní limity, ale také eh, o ty možnosti volby pro spotřebitele, pro zákazníky, o inovace a jak rychle můžeme k těm inovacím dospět. Celkově vzato tento návrh eh, je realistický, my jsme to prokázali také v tom hodnocení dopadů Eh, tam ten cíl nejméně 40% omezení emisí, což eh, přistývla Evropská unie v té pařížské dohodě, je dosažitelné, můžeme to znovu vysvětlit, pokud to bude nezbytné, co se týče těch eh, celkových ambicí, tak my víme, protože včera v noci došlo k dosažení té dohody energetické účinnosti a tam také Došlo k navýšení toho cíle ze 30 na 32,5 u obnovitelných 32 místo 27 takže celkem, celkově to je eh, možné dosáhnout těch 40 a možná, že i víc. Co je důležité u automobilu je tempo změn a jak rychle dokáže eh, ten automobilový sektor v Evropě ty změny zavádět. To se týká samozřejmě i zaměstnanosti, protože pokud ty změny budou příliš rychlé, tak eh, vzhledem k tomu, že chceme potom později dosáhnout i 50%, 70% snížení, což my jsme neposuzovali v tom hodnocení dopadu, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jak drastické ty změny mohou být v této oblasti, ale víme, že z toho původního hodnocení, že to může být drastické a proto musíme zkoumat i otázku toho, jestli to tempo změn může proběhnout bez vážnějšího narušení. A další, to se týká elektromobility. Víme, že těch pobídek eh, v našem návrhu je celá řada, abychom přešli na eh, automobily s nulovou s nulovými emisemi, to si bude vyžadovat, ale změnu výroby baterie, bude to znamenat eh, větší možnosti ukládání energie, ale také to bude mít eh, pozitivní dopad na zaměstnanost, bude to vyžadovat investice a plánování rok 2030. Eh, to je věc za 12 let. Ale Víme, že také se diskutuje o surovinách pro baterie. Ceny některých z těch eh, surovin eh, rostou, některé dramaticky, například kobalt. A máme dosáhnout těch cílů v návrhu komise, tak máme pocit, že by to mohlo vést k narušení eh, systému nabídky a poptávky u těchto surovin, místo toho, aby ty ceny klesaly takže máme dosáhnout hladkého přechodu, tak by bylo možné, že ty baterie nakonec budou stát mnohem víc a to by minimálně v tom přechodném období eh, znamená, že to obrátí proti tomuto typu vozidel. A měli bychom se tedy zamyslet ještě nad těmi kvantitativními aspekty. A já doufám, že v následujících měsících o tom budeme moci pořádně diskutovat. Eh, dále, eh, co se týče implementace, ten náš návrh je relativně jednoduchý, protože se bude pokračovat v tom systému, který už známe, s určitými vylepšeními. 2TV, LTP, aby tady eh, se neopakovaly nevýhody toho předchozího testovacího cyklu, ale určité obavy nám dělá to, že pokud se to příliš zkomplikuje v průběhu projednávání, například ta eh, analýza životního cyklu, to je důležitá věc, musíme se na to podívat, ale otázkou jestli by to měla být povinnost u každého vozu, aby se prokázalo, jaký je životní cyklus každého vozu. Pan Eichhout se o tom zmiňoval, ale plná analýza životního cyklu se vyžaduje hodně požadavků na výrobce automobilů a my si nemyslíme, že to je úplně odůvodněné. Pak jde o ten eh, korekční faktor pro uhlík. I to by zkomplikovalo život eh, automobilkám, protože v určitém ohledu v určitém ohledu by to znamenalo dvojí regulaci. To byla poslední věc, co jsem chtěl říci protože podle legislativy o obnovitelných zdrojích už máme cíle pro sektor dopravy, takže tam už je eh, jasná motivace, takže proč zdvojovat eh, nebo zdvojnásobovat i ten systém výpočtu, pokud se má něco dosadovat v rámci jedné a potom i jiné legislativy. To by asi bylo kontraproduktivní a proto bychom to měli skutečně zvážit, jestli by to um, se nepromítlo do administrativní eh, zátěže. Tím končím naše vystoupení. Těšíme se na další spolupráci se všemi zpravodaji u tohoto návrhu v nadcházejících měsících. Děkuji vám eh, za vaše eh, připomínky a teď na dvě minuty dávám slovo paní Levo Dalon, aby uzavřela tuto debatu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Musím konstatovat, a vzhledem tomu, že tady hovoříme o automobilovém sektoru, víme, že tady jde eh, také často elektřinu, že to sektor, který je potřeba pojmout v jeho úplnosti, protože eh, eh, různé typy vozů způsobí různé typy znečištění a měli bychom to zahrnout všechno, protože důležité je hlavně, že ten cíl z Paříže, a to by se mělo týkat všech typů znečištění. A když už mluvíme o technologické neutralitě, a když tak také nemůžeme jenom trvat na to, aby všechno bylo poháněné elektřinou. Eh, samozřejmě musíme navýšit podíl, ale víme, že i vodík je jedním z těch nových paliv, které by mohlo být velmi atraktivní. Pane eh, Vim, pane Vime, vy jste mě říkal paní Kristin, tak musíme si uvědomit, že tady na výboru pro dopravu asi není někdo, kdo by byl proti automobilovému sektoru. Všichni jsme tady také eh, v zájmu toho, abychom bránili evropský automobilový sektor, ale to neznamená, že eh, budeme eh, ignorovat velmi silnou a například azijskou konkurenci, která, jak víme, už zahájila ten přechod na nový typ vozidel s novým pohonem a ty náklady jsou mnohem nižší než ty naše a musíme si neustále uvědomovat, eh, že tady je ta konkurence, že to bude mít určitě dopad na zaměstnanost, takže říkat, že neměli má, nemáme mít velké ambice, i přesto, že máme pařížskou dohodu, protože by to potom postihlo těžce eh, náš automobilový průmysl, tak je to v podstatě eh, falešná představa, že můžeme nechat v tomto prostředí, kde budou mít čím dál tím větší konkurenci všechny ty návrhy, které my předkládáme, tak to berou v úvahu. A co se týče těch stávajících vozidel, o tom mluvil, eh, mluvili někteří kolegové, tak je pravda, že na úvod eh, jsem chtěla předložit několik návrhů, které by se toho dotýkaly, ale bylo mi vysvětleno, že to nespadá do působnosti této zprávy. A mám pocit, že vždycky, když člověk eh, nahlíží na ty body jednotlivě, tak potom ignoruje ten celek, který je potřeba zohlednit, ale já si myslím, že i u tohoto bodu bude potřeba najít nějaké řešení a to bude prostřednictvím nějaké dodatečné zprávy. Co se týče těch ambicí, ještě jednou, jde o to, co skutečně chceme. Chceme, aby náš automobilový sektor znečišťoval méně a aby byl konkurenceschopnější, aby byl vždycky na špici, anebo eh, budeme mít ty obavy, že nás čekají nějaké ambiciozní změny, které jsou ale tak jako tak potřebné. A v konečném důsledku by eh, to bylo nevýhodné pro automobilový sektor. Takže měli bychom zohlednit eh, všechny tyto body a uvidíme se ještě jednou 26. Eh, června. Děkuji paní Revo Dalon. Chci připomenout, že to hlasování se bude konat 10. července. A teď přecházíme hned našemu veřejnému slyšení, které se týká digitalizace v oblasti dopravy. Jo. No. Je vais demander à nos experts že teď dávám, eh, požádáme naše experty, aby sem přišli. Transport au sein du Parlement européen. Eh, vítejte tady, pojďte sem za námi a posaďte se.

Vážení kolegové, prosím, eh, usaďte se všichni, ať můžeme začít s naším eh, slyšením. Máme tady zástupce startupů, vy se můžete usadit. Allez-y, n'ayez pas peur. Mějte strach, posaďte se. Allez, nous ouvrons cette grande audition. Dovolte mi tedy, abych zahájila eh, naše velké slyšení týkající se digitalizace v oblasti dopravy. Výbor eh, pro eh, dopravu rozhodl pořádat toto slyšení, protože, jak víte, otázka digitalizace je čím dál tím aktuálnější, promítá se to do všech aspektů našeho života, tedy i do oblasti dopravy. Myslím, že jsme už s tím všichni udělali nějakou zkušenost, ať už to bylo, kde jsme si hledali nějaké spojení na internetu, nebo dělali rezervaci, nebo používáme GPS v našich autech, ale těch eh, možností je samozřejmě mnohem eh, více. Čekají nás velké změny, samozřejmě auta, ehm, digitalizace sdílené dopravy. To všechno jsou zásadní inovace, které přišly v posledních letech, ale které samozřejmě budou pokračovat i v budoucnosti a které převratným způsobem ovlivní ty tradiční způsoby eh, eh, jednání, podnikání a života uživatelů. A bude se samozřejmě vyžadovat určité strategické plánování a investice. A my doufáme, že digitalizace zlepší efektivnost eh, poskytování služeb zákazníkům a zlepší také ziskovost eh, v dopravě a integraci různých způsobů dopravy. Cíl tohoto slyšení je jasný. Chceme si vyslechnout zástupce na nejvyšší úrovni z různých eh, oblastí dopravy a cestovního ruchu, abychom pochopili, jak na tom dnes jsme, jaké jsou ty nové výzvy, které nás v budoucnosti budou čekat, ale chceme také vědět, jak soukromý sektor a ti hlavní aktéři v tomto sektoru a jakož i zástupci veřejných služeb předvídají, že budou probíhat eh, změny v souvislosti s digitalizací a jaké budou její eh, dopady. Vítejte tady eh, všichni na zasedání našeho výboru a byla bych ráda, kdybyste všichni dodržovali vaši řečnickou dobu, já na to budu dohlížet jako předsedkyně. Eh, všichni máte k dispozici pět minut na svou úvodní eh, prezentaci, potom dáme slovo jednotlivým eh, poslancům. A ještě předtím, kolegové, mi dovolte, abych poděkovala a přivítala tady čtyři vítěze Evropské ceny European Prize for Startups in Mobility jsou tady dnes s námi. Byly to Kokolis, Mass Global, Cargonex a Klaxit. Eh, takže jejich zástupci tady jsou všichni, aby nám prezentovali svůj startup. Každý, eh, z těchto společností bude mít tři minuty na rychlou prezentaci. Pan Rivke říkal, že si to rád poslechne eh, a že má také připravenou svoji vlastní prezentaci. Eh, takže nejprve dáme slovo našim třem expertům a potom se obrátíme znovu na vás a vyslechneme si vaše prezentace, protože nás zajímají vaše nástroje a vaše technologická řešení. Takže teď má slovo pan Kristof Klener. Vítejte na našem výboru. Vy jste generální tajemník. Tout ça. Et vous allez nous expliquer comment vous, vous voyez la, nám teď vysvětlíte, jak vy vidíte digitalizaci ve vašem sektoru. A máte na to pět minut. Vítejte na našem výboru. A děkujeme také, že jste naše pozvání přijal. Prosím. Připomínám, že všechno eh, se streamuje na internetu, takže to mohou sledovat eh, ti, kteří nás sledují na internetu. Si vous le permettez, je vais... Děkuji, paní předsedkyně. Dovolíte mi, tak eh, já budu mluvit anglicky. Děkuji samozřejmě za pozvání. Děkuji za pozvání. Jsem Klener a jsem z organizace ETSA. Pár slov o našem združení. Ono je to dlouhý název. Združujeme firmy a jedná se o takzvané nezávislé firmy, zabývající se různými aspekty Eh, dopravy, ať už dodavatele, šířitele informací a eh, různé typy služeb, jsou to ať už agenti, nebo zpřístupňují ať už cestovním agenturám nebo spotřebitelům možnost si kupovat cestovní služby a zároveň transparentním způsobem. Digitalizace v transportu je něco, čím žijeme posledních 30 až 30 Digitální technologie vlastně už ráčkovali před internetem. Například ten známý CRS, počítačový rezervační systém, ten už má své kořeny v 70. a 80. letech a to byla opravdová revoluce v tom, jak spotřebitelé si nakupují v dopravním sektoru. Já se zde soustředím dnes na eh, letecké odvětví a letecké společnosti, protože ono těch technologických přelomů bylo tolik, že tady jsou nejlepší příklady vážných výzev i z pohledu spotřebitelů a já bych se na ně rád soustředil, protože je to opravdu aktuální záležitost co vlastně znamená to, čemu říkáme Independent Airline Distribution, tedy nezávislé eh, distribuční služby v letectví a jak to prospívá všem. My jsme vždy v čele digitalizace a jak víte, jedním z největších vydobítků EU alespoň podle mého názoru, byla liberalizace letecké trhu v letectví, ale to by nenastalo, pokud by bychom nejdříve neměli ten otevřený distribuční trh, což dává eh, leteckým společnostem, které vzájemně si konkurují eh, ty správné rovné podmínky a zároveň i spotřebitel má komplexní informace, tak aby si mohl skutečně vybrat, co se mu vyplácí nejvíc. Aby to mohlo nastat, tak EU eh, e nastavila určité pojistky, aby například zaručila spotřebitelům tu transparentnost nařízení cr 8 a e, kodex chování, který je povinný a je to bezprecedentní, jak máme utváření ceny nyní v současné době, jak na tom jsme s výběrem, ale nyní už e, se zdá, že jsou na obloze první mraky. Některé letecké společnosti porušují pravidla, diskriminují ať už platformy nebo cestovní agentury, které spotřebitelům poskytují volbu a možnost posoudit, porovnat eh, produkt. Například, že si pobírají provize či případně určité informace nezveřejňují, například o doprovodných poplatcích, tak, aby si spotřebitel dokázal porovnat neutrální ceny. Co je třeba tedy v té věci udělat? My jsme si formálně stěžovali komisi a komisi tady bohužel musím říct, se nedaří s tím něco dělat. Pořád jsou průtahy a to už rok a půl, což působí právní nejistotu a vlastně takové vzduchoprávnost. A vedlo to k tomu, že eh, všechny velké skupiny letecké diskriminují vůči menším společnostem, vůči platformám se chovají diskriminačně a proto uh, například eh, hospodářská soutěž, transparentnost a férové podmínky jsou ohroženy. A ta liberalizace, které jsme dosáhli v 90. letech, už eh, v podstatě neexistuje tak, jak by měla. A já bych rád trvala tom, aby komise důsledně prosazovala um, pravidla, jejich platnost a vše posuzovala podle reálného stavu je to povinnost komise a ona ji musí brát vážně. V mezidobí, v středním horizontu by mělo dojít k přeskumu, i ten musí proběhnout solidně, tak aby tam byla férová hospodářská soutěž a aby srdcem všeho byla transparentnost vůči spotřebitelům. Děkuji, pane Klenere, Teď pokračujeme dalším naším pozvaným hostem, David Bachelor vy jste um, eh, ředitel pro mezinárodní vztahy eh, podniku Cezar a budete hovořit o U-Space eh, směrem k nové éře v měření letecké mobility a máte také slovo na pět minut. Uh, Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za to, že jste našemu společnému podniku Cezar dali příležitost dnes vystoupit. Já v té krátké době několik slov řeknu o digitalizaci v širším kontextu a potom budu hovořit o dronech a o novém využití vesmíru. Takže rychle. Ten náš společný podnik celá řada z vás asi zná, ale chci říct, že jsme partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Vznikli jsme v roce 2007 a obsluhujeme technologický pilíř jednotného evropského nebe a chceme poskytovat koordinované výzkumné a vývojové eh, aktivity v oblasti toho evropského plánu ATM. A spolu jsme smolu, spolu založení Evropskou unii a Eurokontrolem a společně s 90 dalšími zástupci našeho sektoru spolupracujeme s dalšími více než 100 dalších firm, univerzit, výzkumných center, malých a středních podniků a společně se snažíme tedy eh, modernizovat řízení letového provozu v Evropě. Proč hovoříme o digitalizaci? dochází k tomu, že budoucnost letecké dopravy je, bude v budoucnu pravděpodobně daleko dramaticky jiná pokud jde o tradiční leteckou přepravu, tam máme teď eh, nové uživatele eh, společného nebe a to eh, souvisí s tím, že roste populace, daleko více obyvatel žije ve městech a to znamená, že budeme muset vymyslet nové typy mobility i v městských oblastech. Technologie jdou dopředu velmi rychle, především pokud jde o automatizaci a to podporuje také umělá inteligence a e, strojové učení a to všechno povede k tomu, že evropské nebe bude vypadat v budoucnu daleko jinak. Nebudeme tam mít tisíce letadel v jednu chvíli, tedy ve e, vzduchu, ale budou tam třeba i tisíce různých zařízení. Prostřednictvím Cezaru se zaměřujeme na to, že chceme vytvořit ty základní stavební kameny pro podporu eh, letecké dopravy v budoucnosti. V Cezaru 1 máme 63 různých řešení, které jsou, která jsou uvedena v našem katalogu a v, roce, v zámce našeho programu Cezar 2020 tam máme dalších 60, více než 60 projektů, které se týkají například i výzkumných projektů, eh, předváděcích Eh, projektů a tak dále. A většinou se zaměřujeme právě na digitalizaci, která v sobě zahrnuje celou řadu různých prvků, nebudu je tady všechny uvádět, ale obecně tady se zabýváme autonomií, větším propojením, virtualizací, kdy podpůrné služby nemusí být fyzicky přímo eh, vedle, eh, blízko se nacházet té hlavní služby, kterou podporují. A dále je tady kybernetická bezpečnost a bezpečnost obecně. To jsou všechno klíčové stavební kameny digitalizace letecké dopravy. Pokud jde o drony, tak tady je jasné, že trh s drony rychle roste. Uh, už nabízí uh, velké nové hospodářské i společenské výhody a proto uh, výbor pro dopravu si stanovil cíl, že tedy drony mají být do evropského letového prostoru integrovány i velmi rychle. Máme velmi ambiciozní časový plán, kdy tedy integrace má začínat už od roku 2019. Takže loni společný náš podnik přišel s takovým eh, základním eh, plánem U-Space, to znamená, je to tady eh, řízení dopravy v oblasti měst, kdy budeme spolehat na vysokou úroveň digitalizace a automatizace funkcí, které postupně budou podporovat eh, bezpečný, efektivní a rychlý přístup dronů různého typu do letového provozu. To znamená, že U-Space to je takový rámec, který usnadní v budoucnu eh, jakékoliv, jakýkoliv běžný provoz, a to včetně aspektů, které souvisejí s tou takzvanou leteckou mobilitou ve městech. Tento základní plán identifikoval tedy eh, postup, jak rychle zavést tyto nové služby s využitím stále větší konektivity a automatizace. Máme tam kroky eh, od U1 do U4. U1 to je základní služba, doufáme, že bude fungovat už od příštího roku. Dále tam máme různé další eh, výzkumné projekty, které pořádáme společně s agenturou EASA. A později v letošním roce budu, budeme ještě pořádat celou řadu předváděcích akcí, kde představíme i ty služby v rámci kroku U2. Máme asi 25 milionů eur, které jsme celkově investovali do podpory těchto výzkumných a předváděcích aktivit a rychlost inovací nám jasně stoupá, což je velká výzva pro eh, leto, letecký sektor, protože tam ty základní služby velmi pomalu do sebe vstřebávají nové technologie. Digitální transformace už probíhá i v rámci letecké přepravy. Bezpečnost ale a zabezpečení samozřejmě jsou základními prvky, které musí eh, za, i do budoucna zůstat velmi důležité. A samozřejmě, že Cezar, to naše společné eh, partnerství je zásadní v této otázce. Děkuji za vaši prezentaci, zejména na to zaměření na program eh, Cezar. A teď se obracím k panu Galovi Musketovi. Vy jste jeden z expertů eh, takzvaných open source vy jste také zakladatel hnutí Hackers Against Natural Disasters. Určitě nám to všechno vysvětlíte. I vy na to máte pět minut. A my vás budeme poslouchat s velkou pozorností, protože to je téma, eh, které budeme také velmi důkladně zkoumat tady na výboru pro dopravu. Takže vítejte i vy na našem výboru. Děkuji vám, paní předsedkyně, za pozvání. Já jsem eh, v asociaci H. Hunt. My se snažíme mm, bránit přírodním katastrofám. Já jsem velmi rád, že jsem tady byl pozván, protože nejlepší způsob, jak se připravit na budoucnost v oblasti dopravy, je konfrontovat s těmi velkými katastrofami, což my děláme velmi pravidelně v těch odlehlých oblastech. Já jsem například pocházím z jedné z takové odlehlé oblasti, z Gadelupu, kde často čelíme tsunami a my tam můžeme testovat naše infrastrukturu, musíme využívat eh, například i prostředky, které mají různí eh, například radioamatéři, kteří jsou schopni dát své eh, schopnosti, své dovednosti v, ve prospěch celé komunity. Ehm, a to jsou čtyři pilíře inovací v oblasti digitalizace. To je open source, open data, open standard a open hardware. Takže dovolte mi začal tím open data. To je povinnost už celé řadě zemí regionu dát k dispozici data, které vznikají ve veřejném sektoru, ale my jsme také občané, kteří vytváříme různá data. Já jsem eh, pracoval na projektu OpenStreetMap. Je tady někdo, kdo neví, co to je OpenStreetMap? Eh, všichni vědí, co to je. Výborně. Eh, já vidím, že už tady se někdo ozývá, takže možná by se to mohlo rychle vysvětlit. Je to projekt, které, který vznikl v Anglii, v Evropě je to v podstatě jakási kartografická Wikipedie, eh, ta teď združuje miliony uživatelů, kteří mapují své město, no, oblast, kde bydlí, nebo dopravní síť. A dneska eh, to je projekt, který vytvořil no, obrovské množství dat, které potom používají různé podniky. A pro nás je to jeden z nejlepších prostředků inovací v oblasti dopravy protože inovace eh, by nemohly existovat, eh, pokud by neexistovaly tato data, pokud by nebylo možné k mítním eh, přístup, nebo pokud by ty určité velké podniky měly monopol na, určité, na určitá data a potom by spoplatňovaly přístup k těmto datům. Takže potřeba, aby toto bylo všechno otevřené, což je ten projekt OpenStreetMap, který dává přístup otevřený, standardizovaný a zdarma ke všem těmto kartografickým údajům na globálním měřítku. Eh, že to neustále přispívá k dalšímu vývoji standardizace v této oblasti open source, co znamená Eh, software, který je zdarma. Máme celou řadu společností, které eh, se angažují v této oblasti, které nabízí, nabízejí svůj software zdarma. SNCF, železniční společnost eh, ve Francii například používá náš software proto, aby ukazovala reálné, reálnou pozici, reálnou polohu vlaku Víme, že mm, existuje také Citizen Linux, což jsou jakési združení vývojářů, kteří také společně vyvíjejí e, software, který potom nabízejí e, řidičům e, vozu. Potom Open Standard, těch je také celá řada. Například tady byla zmínka o letecké dopravě nebo i v lodní dopravě. GTCF Eh, také to zveřejňuje v reálném čase, eh, například eh, informace o odjezdech vlaků a spojeních ve veřejné dopravě. To znamená, že každý má ve stejném okamžiku stejnou šanci získat přístup k těm datům v reálném čase a tím pádem se na to můžou budovat další inovace. A potom jde o Open Hardware, to je hardware, který je také zdarma, který kolikrát se vyrábí aby se testovala bezpečnost eh, vozidel. Já tady mám eh, eh, tuto určitou součástku z vozu. Ta obsahuje také data, která musí být v některých případech šifrovaná. A jsme to my, občané, eh, nebo vývojáři, kde můžeme poukazovat na to, že to jsou věci, které by mohly zkomplikovat eh, bezpečnost eh, v dopravě. Já také se ponosím toto rádio. To je prostředek inovací nejsme všichni jenom občané, ale jsme také vývojáři a inovace přece není monopol nějakých velkých eh, soukromých eh, společností nebo státu. I my můžeme vstupovat do celé té debaty, my můžeme se vyjadřovat eh, k některým novým technologickým řešením, protože taková bude budoucnost musíme se zaměřit i na radiologické technologie, které také budou eh, vytvářet různé nové inovace. Děkuji eh, panu Misketovi, děkuji tedy všem eh, našim expertům, kteří zahájili tuto debatu. My teď dáme slovo členům našeho výboru a jako první má slovo pan Van de Kamp. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já budu hovořit eh, nizozemsky dnes celé dopoledne a nejdříve chci oslit pana Klenera. Z frakce EPP v minulosti se zabývala tímto tématem a v parlamentu jsme přednesli také eh, otázku k ústnímu zodpovězení interpelaci na paní komisařku Bulc já se tady chci zeptat, a i když vím už předem odpověď, ale chci se zeptat, jestli Evropská komise něco podnikla v této věci, nebo jestli stále ještě se snaží předstírat, že všechno je v pořádku a nic není třeba měnit. To je tady první otázka. A druhá otázka je tato. Nejsme příliš pomalí v Evropské unii, například Číňané postupují velice rychle. Samozřejmě, že v Číně rozhodování probíhá trošku jinak, ale například dobře ve Spojených státech tuto chvíli je jejich pozice díky panu Trumpovi poměrně nejasná, ale také se tam rychle rozhoduje. Ale my tady máme 28 členských států, 28 jednotlivých národních parlamentů, potom různé vnitrostátní zkušenosti a potom také jaksi potížistu v podobě Evropského parlamentu, dále je tady komise, rada a tak dále. Takže otázka je, jak to uděláme, abychom drželi krok s okolním světem. A potom tady mám jednu věc pro pana Muského. Jsem velice rád, že tu dnes jste, protože eh, dříve se na hackery pohlíželo jako na zločince a teď se ale ukazuje, že jste součástí systému, vytváříte nějaké hodnoty. Já tady nejsem vůbec odborník na hacking a na tom, jak to funguje, ale jsem velice rád, že tu jste zastoupen. Děkuji. Děkuji. Samozřejmě pan uh, eh, Muské vám bude moci odpovědět a vysvětlit, jaký je jeho nový status. Paní Foster, děkuji mnohokrát. Já jsem velice... Uh, je mi velice líto, že jsem uh, přišla o Uh, projev prvního řečníka, musela jsem bohužel být eh, jinde, ale jsem velice ráda především, že jsem se vyslechla třetího řečníka. Já jsem viděla tady o hekrech jenom nějaký eh, film, kde byl nějaký hacker, který byl schopen se za, nabourat do nějakého sofistikovaného systému, potom ho FBI zatkla. Já jsem si u toho pomyslela, proč ho radši nezaměstnají. Teď pan Bachelor, to byl první řečník, kterého jsem si vyslechla. Já samozřejmě jsem byla i, i pravodajkou k eh, tématu jednotného nebe, takže Cesar velice dobře znám. Já už jsem eh, s eh, kolegy nedávno z vaší organizace hovořila. Já vím, že EASA už má prototyp, mají tady dokumenty k prototypu a vím, že to bylo velice takové uh, Eh, zdlouhavé, než jsme se dosa, dostali k, tedy, k uzavření tématu základního nařízení, ale já jsem tady teď pravodajkou k zprávě o dronech, takže velice mě zajímá toto téma. A nejsem příliš spokojená s tím, jak dlouho nám to trvalo, než jsme přišli s nějakou základní strukturou, eh, s nějakou základní dohodou v rámci EU k tomuto tématu. Nicméně vím to, a mám tady jednu otázku. Myslím si, že v tuto chvíli se hovoří o kontrolovaném eh, leteckém provozu. Teď už se hovoří o tom, jak je možné tady za, do toho zakomponovat drony. A zatím to ale je na členských státech ponecháno, aby si o dronech eh, nastavili svá vlastní pravidla, což je samozřejmě v pořádku. Ale nesouhlasíte s tím, že je třeba začít něco dělat, protože vy tedy spolupracujete se Cesarem, se Samozřejmě, že tady eh, řízení letového provozu také na tom pracuje. My všichni také. Všichni se a SESAR snaží pracovat co nejrychleji, ale máte svázané ruce, takže nevím, jestli byste třeba nemohl navrhnout nějaké řešení té situace, jak pokročit. Protože samozřejmě máme tady obrovské výhody v Evropě v této oblasti. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Majsna. Děkuji. Děkuji. Děkuji rovněž všem řečníkům. Já u eh, eh, pana eh, Klenera otázku nemám, tam napínavě čekám na odpověď komise a tady navážu u mm, dalšího řečníka na Jackie Foster. Ehm, jednotné evropské nebe to má u mě nejvíc hvězdiček. A nyní, když už máte plány o nových eh, projektech, například digitalizace ATM a přitom se hovoří o těch dronech, může se stát, že to povede k zdokonalení toho jednotného evropského nebe, když bude digitální technologie doplňovat či možná nahrazovat určité úkony, protože co mi vadí je, že často po té Evropě lítáme tak klikatě, jenom proto, že se tam ta situace nevyvíjí v těch koridorech a členské státy s tím nic nedělají. A pak ještě otázka na Gel Muske. To je zajímavé, že nám hacker přijde se startupem, anebo to je jenom takové jméno? Každopádně mě to připadá velice napínavě. I ta OpenStreetMap je fajn, že se tam může odkudkoliv kdokoliv mm, do toho dostat. A nyní se chci ujistit, že za OpenStreetMap se neplatí, ale vlastně platíme vlastními daty. Je to tak, že vy jste ti dobří a e, ti špatní jsou podezřelí, když hovoříte o tom, že nejste závislí na podnicích, tak například inovace, pokrok v internetu, to je jedna věc, ale ochrana údajů je další věc. Když tedy vy tvrdíte, že u vás jsou ta data bezpečná, jak to můžete vůbec důvodňovat a jak se ten střed, ten konflikt dá vyřešit? Děkuji, paní Meissner. Pan Kor, máte slovo. Děkuji. Já mám otázku na pana Klenera. Vy se hlavně zaměřujete na letectví. Já jsem silným zástupcem multimodálního cestování a jde mi i o integrovanou jízdenku, že si koupíte jednou jízdenku a tou pojedete taxíkem, vlakem, pak letadlem e, a tak dále na kole. Dá se to zvládnout, anebo i vaše platformy mohly by k tomu nějak přispět. Do roku 2020, když se nic nestane, tak už jsme pohrozili, že přijdeme s evropskou právní úpravou. Musíme to takto udělat? Madame la... Paní Virkinen, máte slovo. Yes, thank you, Madam Chairman. Thank Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem řečníkům. Ty prezentace byly opravdu nesmírně zajímavé. A jak víte, tak i nás to téma eminentně zajímá. Digitalizace v dopravě, to je megatrend ve všech odvětvích dopravy, ale jak už řekl Wim van de Kamp, je tady mnoho překážek, bariér, například členské státy si to řeší každý po svém a ještě asi bude trvat, než se dočkáme jednotného digitálního trhu v dopravě. A já mám otázky vlastně na všechny řečníky. Které by byly ty nejdůležitější kroky, kterými bychom dokázali vybídnout inovátory právě v odvětví mobility a dopravy k digitalizaci. Legislativa nebo nějaká právní úprava měla by být nějakým způsobem poopravena či vylepšena. Víme, že mnoha legislativa už je zastarala a možná nevhodná, anebo spíše si myslíte, že by mělo jít o rekvalifikace, o šíření dovedností, jak bychom na to měli jít celoevropsky. Merci beaucoup, Madame Verk. Děkuji, paní Verkenen. A nyní opět dostanou slovo naši řečníci. A já sama ještě mám předtím otázečku a to se týká toho jednotného prostoru. Ta digitální infrastruktura, která už existuje a s níž můžeme pracovat, může to být jakoby znásobeno a co by ta infrastruktura s tím, jak by na to měla jít a jak by to mohla EU i spolufinancovat. Víte, že se zrovna vyjednává o rozpočtu. A pak ještě otázka na pana Mrske. Co čekáte od nás z pohledu eh, těch open data? To bych eh, ráda věděla od vás. Tedy začneme z opačného konce a začneme s kým? Dobrá, tak si to vyřešte. No, ono, nahlížení na definici. Já se ještě vrátím na defini- k definicím, totiž hackeři, ti jsou líčení negativní jsou popisováni jako lidi, kteří vždycky chtějí podkopat ten systém nebo zničit ten systém, ale naším cílem je spíše ten systém pochopit, eh, tak jak funguje, a potom ho zajistit, eh, tak aby byl bezpečný v jeho využívání. To je skutečně základ eh, filozofie každého hackera. Abych odpověděl na vaše otázky, co se týká bezpečnosti. Já tady nosím Projektil, který používá francouzská armáda, francouzské letectvo eh, jako určitou známku toho, že i my můžeme přispět k zajišťování bezpečnosti našich zemí. A té letecké dopravy například dnes eh, je projekt na zlepšení eh, inovací v řízení dopravy, takže se Eh, například používají ovladače na dnešní digitální televize pro přijímání informací a pro navigaci, které vysílají, eh, řekněme, drony. A to jsou tak přijímat satelitní data, protože eh, v SNCFO Arian se používají data z vesmíru a my můžeme spolupracovat jak s armádou, tak i s civilisty. A my jako radioamatéři, hakeři, můžeme také dát k dispozici naše schopnosti, které potom povedou k více inovacím v tomto sektoru. A eh, tím jsem chtěl jenom rychle eh, nabídnout jednu definici hackerů, abyste si uvědomili, že mohou být velmi užiteční a mohou iniciovat nebo inspirovat eh, k vytváření různých řešení. Mohl bych poukázat také na lesní požáry. Víme, že i tady eh, se potom používají na hašení těch požárů eh, letadla a i tady potřeba mít přehled o tom, jak eh, se tam navigují. A zase k tomu nejsou žádné prostředky a my můžeme přispět k tomu, aby vznikl systém, který bude tuto dopravu řídit. Takže my eh, zase spolupracujeme s hasiči a s mm, armádou, abychom nabídli co nejvíce informací. Já budu například zítra v Marseille, eh, příští týden na Korzice, abychom na těchto věcech eh, mohli dále pracovat a najít nějaké řešení. Zase je to doprava, protože tato letadla využívají letecký prostor nebo i námořní prostor, pokud jsou to lodě a je potřeba nabídnout jim nějaký způsob spolupráce. OpenStreetMap Eh, tady jde aby to byla bezpečná eh, data, aby eh, nedocházelo ke zneužívání osobních údajů a aby to měli všichni k dispozici. Zase se můžete podívat, kdo k tomu přispěl, jakým způsobem, kdy přesně. Je tam spousta reflexních skupin. My například máme jednu z SNCF, což je největší železniční přepravce ve Francii a kvalita těchto dat a také kvalita těch společností, které ta data využívají, potom umožňuje SNCF, aby měli, měla důvěru Eh, například při řízení krizí eh, v železniční dopravě. A co se týče open data v celé Evropské unii, tady bych chtěl mm, eh, vyjádřit jedno přání, už jsem to také říkal v loňském roce na jedné takové konferenci. Byl bych rád, kdyby se to, o to zajímalo i více lidí v mém věku, v mé profesi, aby tady bylo více Eh, lidí, kteří eh, budou pomáhat například s hášením těch lesních požárů, kteří se eh, například zúčastní nějakých cvičení. V září, 5. září, bude simulace tsunami v jedné této oblasti. To by mohlo mít obrovský dopad. Já si myslím, že je to vynikající příklad, jak to můžete na vlastní kůži zažít, jakým způsobem se využívají Eh, mohou využít tyto, eh, tato rádio jako komunikační prostředek, jak eh, se mohou využívat ty drony, například pro to, abychom měli snímky té přímořské oblasti a jak to může zrychlit reakci na takovou situaci. A to takto konkrétním měřítku. Děkuji vám, pane Misete. Eh, já nevím, jestli všichni budeme mít čas toho 5. září, jak jste navrhoval, ale určitě se na to podíváme. Uh, thank you. Uh... Děkuji. Takže zazněly otázky ohledně toho, zda v Evropské unii příliš postupujeme příliš pomalu. A já si myslím, že jde o to, že integrace dronů je velká výzva pro leteckou přepravu, tento sektor a to je stejné všude. Takže všechny země se potýkají se stejnými výzvami. A při řešení této otázky musíme jít postupně. To znamená, musíme nejdříve provést výzkum a vývoj, protože nikdo zatím nezná odpovědi na ty otázky, které máme, a sice jak to bude fungovat, které technologie budeme potřebovat. To znamená, že musíme nejdřív provést ten výzkum a vývoj a až budou výsledky hotové, pak teprve můžeme nastavit standardy. A poté tedy Eh, vytvořit příslušná pravidla, která bude třeba implementovat. Takže je tady potřeba postupovat krok za krokem, ale zároveň je tady obrovský tlak ze strany tohoto odvětví, protože jsou tady hospodářské eh, výhody, eh, už tedy máme projekty nastavené, kdy, ty poskyt, kdy ti poskytovatelé chtějí s nimi pokročit dál a začít je používat. Vy jste hovořil o Číně, já jsem byl v Číně před dvěma týdny na workshopu k dronům a ano, do jisté míry Čína postupuje velmi rychle, umožňuje celou řadu aktivit, ale neexistuje tam žádný regulační rámec. Takže oni mají zase jiné výzvy před sebou. Oni stále ještě musí nastavit ten pr- rámec pravidel a já jsem osobně měl dojem, že zatím ještě vůbec nevědí, jak to udělají. Já jsem uh, ve Spojených státech zastupoval sesar a evropskou delegaci čtyři roky. Měli jsme na starosti interoperabilitu další generace Cezaru. Ano, USA postupují dopředu, mají uh, výhodu v porovnání s EU, že mají tady jeden orgán FE, FEA, ale mají jinak stejné problémy jako my a myslím si, že je možné říci, že nás příliš nepředběhli ve většině těchto oblastí. A my se tady poučí, po, máme tedy určitá poučení od nich, ale oni se naopak také učí o nás. A v globálním rámci všichni pracujeme prostřednictvím ICAO, protože nakonec ten systém musí být prostě mezinárodně interoperabilní a trvá to všechno nějakou dobu. My se snažíme urychlit naše práci v rámci SESARu. Ne, nemohu hovořit za EASu, ale vím, že EASA se také velmi snaží urychlit a zkrátit ty časové rámce pro vypracování pravidel, takže to je náš společný problém, naše společná výzva a myslím si, že se skutečně snažíme pracovat co nejrychleji. Dojde k vylepšení letových tras v Evropě. Klíčovým úkolem SESARu je vyvinout ty technologie, které toto právě umožní. Myslím si, že už se nám to do jisté míry daří. Samozřejmě eh, drony a jiní uživatelé leteckého prostoru, to je komplikace, ale myslím si, že postupně se nám podaří eh, v těch nižších výškách integrovat drony. Samozřejmě klíčová je tady bezpečnost, ale myslím si, že eh, integrace dronů nebude mít dopad na rychlost, s jakou se nám do budoucna bude dařit zlepšovat letové trasy. Jaké kroky bychom měli udělat v Evropě? Já samozřejmě pracuji pro organizaci výzkumnou a vývojovou, která do jisté míry spoléhá na financování z Evropské unie, takže tady do jisté míry máme omezené eh, pole působnosti, ale myslím si, že samozřejmě tady tyto inovace se vyžadují financování z EU, takže do budoucna financování výzkumných a vývojových aktivit v oblasti digitalizace letového provozu to bude důležitý prvek. Je možné expandovat masivně? Myslím si, že ano, ale abychom to mohli udělat, musíme mít určitou míru integrace a koordinace. A abych byl úplně upřímný, a snažím se to tady říkat objektivně, ale myslím si, že společný podnik Cezar a partnerství a ten přístup, který jsme si v Evropě nastavili, to je velmi dobrý model pro to, abychom právě dosáhli konsenzu ohledně našich vizí, ohledně priorit, ohledně finan- eh, prioritách v oblasti financování. A myslím si, že právě takto musíme do budoucna pokračovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Rychle, pan Klener, prosím. Ehm, děkuji. Já vezmu ty otázky také obráceně. Paní Virkonen se ptala na to, jak můžeme odstranit překážky a podpořit investice. Myslím si, že jednotný digitální trh je důležitý, ale tam, kde se dotýká reálné ekonomiky, tak tam právě je ta oblast, kde je třeba odstraňovat překážky. Letecký provoz je u nás úspěšným příkladem, protože Evropská unie otevřela trh s letovou dopravou, kdokoliv může létat, kdokoliv má přístup k datům a informacím. A potom samozřejmě digitální ekonomika potom už následovala sama. Takže musíme tady kombinovat obojí reálnou ekonomiku, která musí odstranit také překážky, a důležité je, že tam, kde máme na úrovni EU legislativu, tak je třeba ji prosazovat, vymáhat a je třeba eh, členské státy omezovat v případě, že projeví nějaké protekcionistické tendence. Dále pan Koch se ptal, zda potřebujeme regulaci nebo jestli si eh, trhy sami vyřeší intermodalitu. Já bych řekl, že je třeba se zaměřit na to, kdo má jaksi Eh, pobídky k tomu, aby tomu zabraňoval. A myslím si, že tady to je právě veřejná doprava a železniční doprava, protože tam existují monopoly, zavedené společnosti, které nemají zájem sdílet s někým informace a eh, sdílet je s ostatními typy dopravy. A tady právě si myslím, že by regulace mohla pomoci a napravit tu situaci na trhu. Takže taková by byla asi moje rada. Zaměřit se skutečně na to, komu to vyhovuje, v čím je to zájmu. Pan Vin Pan de Kamp, tady zazněla jedna otázka, pomalé rozhodování. Já myslím, že to je cena, kterou platíme za mír v Evropě. A myslím si, že ani tady nejde o rychlost rozhodování, protože samozřejmě tady jde o regulaci v oblasti hospodářství, ekonomiky. Tam si myslím, že rozhodování je rychlé dost, ale spíše mi vadí rychlost prosazování, vymáhání. Když vidíme, že tady trvá tři roky, než se schválí nařízení, ale potom šest let trvá, než se začne prosazovat v praxi, tak tam asi něco nefunguje správně. Ptal jste se, zda komise něco už udělala v naší věci. Tak tady musím s velkým politováním říci, že ano. Došlo k nedávnému vývoji v tom smyslu, že včera k tomu vlastně vyšla i zpráva v médiích, a sice, že po třech letech šetření Evropská komise pravděpodobně nám naznačuje, že nemá cenu eh, tu věc vůbec dále zkoumat a že ji pravděpodobně zamítne. A podle našeho názoru je to samozřejmě naprosto nepřijatelné. Pokud by tady padlo rozhodnutí ohledně toho, zda to má nějaký přínos, tak ano, mohu to Eh, akceptovat. Ale pokud po třech letech šetření eh, se rozhodnete zamítnout tyto stížnosti, a to si nestěžujeme jenom my, tak to je nepřijatelné. Jsem si jistý, že o tom ještě uslyšíte a doufám, že můžeme počítat s podporou Evropského parlamentu v této věci. Děkuji. Merci, monsieur Kleiner. Vous pouvez les applaudir avec leur expertise. Děkuji, myslím, že můžeme zatleskat našim expertům za jejich prezentace, to nám velmi pomůže v naší práci. Děkuji, pane Miskete, děkuji, pane pečete, pane Klenere. A teď budeme pokračovat a já poprosím eh, ty čtyři eh, startupy z Evropy, které vyhrabili cenu eh, za Startup Mobility, aby nám sem přišli a prezentovali v rychlosti své projekty. Nemějte strach, můžete sem přijít. Alors, comment ça va depuis euh, février dernier ça va bien? Jak se uh, vám uh, daří od té doby, kdy uh, se to celé stalo, což bylo v únoru? Teď dostanete každý uh, tři minuty na to, abyste mohli prezentovat uh, svůj startup, budete vidět pitch. A jako první bude Rolf Dieter Lafrenz. A máte tři minuty právě na to, abyste vysvětlil, jaký je Eh, jaká je myšlenka, tak abyste měl vysvětlit, odkud přesně jste. Takže prosím. On va reprendre. Microphone, please. Voilà, c'est mieux. <laughs> Okay, ich bin Rolf Dieter Lafrenz, Gründer. Já jsem Rolf Dieter Lafrenz, zakladatel a generální ředitel eh, Cargo Nexus Hamburgu. My budujeme první inteligentní dopravní síť pro eh, nákladní dopravu a E, nejde pouze o úspory nákladu, ale zkracování průjezdních tahů a tras a to bude mít pozitivní vliv i na vylučování CO2. E, do, nákladní doprava e, se hodnotí na 350 miliard eur a my se domníváme, že více než 120 miliard kilometrů se obecně v Evropě ujede. Eh, právě nákladní doprava má tak vysoký podíl. Jde jednak o transační náklady a pak opravdu velký problém je, a to analytici vypočítali, že totiž ty prázdné jízdy, jízdy bez nákladu, ty obnášejí až 45%. A my se domníváme, že to dokáže vyřešit algoritmus. Vybudujeme inteligentní dopravní síť a ta bude fungovat následovně na jedné straně se vše zjednoduší, podobně jako e, u Uberu. Prostě si objednáte e, tu dodávku, jako když si objednáte taxíka kliknutím myší. Za druhé, e, ta síť bude inteligentní, bude se sám učit, bude sám dokáže pak odhadovat kapacitu i poptávku a proto bude eh, účinněji nasazována kapacita tak, aby se eh, zbytečně nejezdilo, aby se nejezdilo na prázdno. Doufáme, že eh, kromě těch cen bude o nás i zájem a už se objem těch proježděných kilometrů u nás navýšil za poslední rok o 400%. A nyní na vás pár slov. Potřebujeme rámcové podmínky. Pokud věříte digitalizaci, potřebujeme zároveň i harmonizaci národních legislativních systémů. Za druhé, nezapomínejte nikdy na skutečnost, že kdykoliv budujete digitální startup, tak je to eh, takový závod, jako na závodišti. Naši konkurenci, to je Uber, Amazon, Alibaba, to jsou taky obrovští hráči. A my potřebujeme svobodný, volný trh, trochu peněz, to taky, ale zároveň potřebujeme i externí poradce, abychom byli schopni se účastnit těch soutěží a aby vše netrvalo příliš dlouho. A nechceme žádné brzdící faktory. Ono sice ta teorie je krásná, ale potřebujeme i podmínky v praxi, abychom se prosadili. Děkuji Carbonexu. A teď Eliot eh, Vansam, vy nám představíte Kokoli. Eh, dobrý den, děkuji za pozvání. Já se jmenuji Eliot Vansam, jsem jedna z zakladatelů Kokolis. Je to služba, která v první řadě se zaměřuje na přepravu eh, eh, různých předmětů pro eh, občany, protože kolikrát je velmi těžké, aby se nechali převést něco, co se těžko přepravuje, gauč, kolo, pneumatiky, kytaru, protože to může stát i několik set euro a to kolikrát ani neexistuje žádné vhodné řešení. Eh, v těch tradičních způsobech eh, eh, přepravy. A co my tedy děláme v Kokoli je, že propojujeme ti, kteří chtějí si něco někam nechat poslat s těmi, kdo mají nějaký dopravní prostředek nebo něco podobné, ať už to je auto, autobus nebo dodávka, kteří to, to mohou vzít. Vlastně tady není žádné omezení a ty výhody jsou v tom, že jednak je ta cena nižší, Eh, lépe se využívají ty dopravní prostředky, protože víme, že většina našich klientů by asi nevyužívala potom nějakou eh, službu, za kterou by zaplatili, ale spíše by si pronajali nějaké vlastní auto a přispívali by tedy k zhuštění dopravy. Eh, myslím, že vy asi víte, jaký způsob nebo procento využívání dopravních prostředků. A my jsme tedy našli díru na trhu která tady byla. Víme, že tady je málo aktérů, v podstatě tady máte uvedeny všechny ty hlavní firmy eh, pro ten eh, sektor eh, pod 30 kg, tak je tady ta běžná pošta, věci jako FedEx, DHL a tak dále, ale v okamžiku, když si chcete nechat něco převést nad tuto hmotnost, nebo pokud stěhujete nebo jenom jednu malou věc a ne, eh, nepotřebujete celou tu eh, stěhovací službu, tak je to velmi komplikované. Takže my jsme našli nějaké řešení, které se velmi jednoduše využívá. My chceme, aby pro všechny to bylo vstřícné, aby to bylo samozřejmě levné, ale ehm, v podstatě jde jenom o to, že se eh, propojí ten, kdo něco nabízí s tím, kdo něco hledá a my jim potom zajišťujeme tu komunikaci, ale také to, tu platbu a nabízíme servis v případě, že by něco nevyšlo. Eh, většina našich zákazníků je zatím ve Francii, a ta spokojenost je vysoká a ty tři naše hodnoty, které my jsme vždycky v tom prosazovali, je to, že to je ekonomicky výhodné, je to také ekologické a eh, Eh, přináší to nové technologie v této oblasti. Eh, myslím, eh, že už jsem skoro na konci. V tomto okamžiku tedy fungujeme ve Francii, je to náš primární trh, protože jsme francouzskou společností, ale postupně se snažíme rozšířit naše služby Kokolis i do zbytku Evropy. Eh, myslíme si, že tím můžeme reagovat na potřeby, které jednotlivci mají. A už teď eh, zajišťujeme i přes hraniční eh, služby do Německa, do Belgie, do dalších zemí. Děkuji, to byla Vansa, Elliot Vansa. A budeme pokračovat dalšími, jako první Žana Pohlen z Mas Global. Máte slovo, abyste nám mohla představit Mas Global. Oh, uh, Děkuji mnohokrát za to, že jste nám dali příležitost tady vystoupit. My skutečně věříme, že je na čase se zeptat na tu velkou, důležitou otázku našich lidí. Co by eh, to znamenalo pro eh, jednotlivce, kdyby se vzdali svého vlastního auta? Samozřejmě nemůžeme nikoho nutit, ale musíme najít lepší alternativy. Alternativy, které budou atraktivnější. V tuto chvíli tady je nesoulad mezi tím, kolik lidé vynakládají za soukromá auta. Průměrné náklady za měsíc jsou asi 500 eur, ale využívají ta auta asi na 4% a přes 80% podílu na celkové osobní dopravě je tady soukromý, soukromá vozidla. To znamená, peníze jsou u soukromých vozidel, na ta především jdou. A samozřejmě všichni víme, že tady jsou problémy s ekologický, ekologické, které souvisejí s dopravou automobilovou. To znamená, co chceme my, je to, že namísto toho, aby lidé vlastnili soukromé vozidlo, tak jim chceme poskytnout svobodu v mobilitě prostřednictvím různých služeb po, celých, po celém světě. To znamená, že v tuto chvíli eh, vytváříme nový koncept služeb v, mobili, v rámci mobility, MAS, a jde nám o to, aby se kombinovaly různé služby, vozy, taxi, služba eh, veřejná doprava, sdílení by, kol jízdních a tak dále. To znamená, že naše služba se jmenuje WIM. Jsme firma, která je dva roky stará, jsme z Finska. Ve Finsku již fungujeme také ve Spojeném království a také v Antwerpách v Belgii. Máme i soukromé investory, celkově je to 15,4 milionů eur a je velice zajímavé a vzrušující to, že se nám podařilo získat investice nejenom na mobilitu, ale také na nastavení té služby. Takže se snažíme skutečně vytvořit lepší, snazší eh, služby pro naše koncové zákazníky. Jak to vlastně probíhá? Spolupracujeme se stávajícími poskytovateli přepravních služeb, to znamená, že všechny ty služby združujeme do jednoho místa, ať už to je tedy taxislužba, vozy, sdílení jízdních kol, eh, veřejná doprava a do budoucna to budou také eh, dálková spojení. To znamená, že nejsme jenom vícemodální eh, služba, ale také tam jsou do toho začleněné platby. Proč si myslíme, že by bylo jednoduché vytvořit takovýto globální uh, eh, přepravní systém? My si myslíme, že tady už existuje jak nabídka, tak poptávka a uh, prvotní výsledky z využití naší služby jsou slibné. Vidíme, že tady došlo k nárůstu využití veřejné dopravy, lidé už využívají méně svá soukromá vozidla. Proč si myslíme, že by Evropa tady mohla být vůdčí silou? Má si je v tuto chvíli trend celosvětový už. A my jsme toho názoru, že je velmi důležité, abychom zajistili, že budeme mít v Evropě ty základní stavební kameny, aby to bylo možné. To znamená, že potřebujeme mít otevřené EBA pro všechny dopravní služby, aby bylo možné tuto službu vytvořit. My už máme infrastrukturu tady pro eh, veřejnou dopravu, máme konkurenci a máme eh, datový roaming, ale pokud chceme být vůdčí silou v této službě, tak musíme už v tuto chvíli něco udělat a tedy vytvořit všechny předpoklady. Pokud jde o ohrožení, a tady po způsobu, jak může MÁS do budoucna fungovat, musí to být tady otevřený ekosystém mobility, kde bude, jsou, budou si konkurovat různí provozovatelé MASu, jako třeba služba WIM. Takto si představujeme budoucnost. Děkuji. Děkuji vám za vaši prezentaci a teď na závěr tady máme Enise Mansura, který bude představovat Klaxit. Máte slovo na tři minuty. Dobré dopoledne všem. Jenom si představte Brusel. Dorazili jste na nádraží a potom chcete se dostat do Evropského parlamentu, takže jedete, do, si vezmete taxíka a celá ta cesta je naprosto hladká, všude je čistý vzduch, nikdo na silnici, můžete otevřít okno a dýchat a tak to my si to představujeme protože pro většinu eh, cestujících v, do, v přepravě dojíždějících to není úplně jednoduché. Jsou tady dopravní zácpy, špičky, eh, znečištěný vzduch, všichni jedou vlastním autem a podle nás to není, eh, je to nesmysl z ekologického i ekonomického hlediska, takže naším cílem je, že dojíždění má být jednoduché pro všechny. Pro vás, ale také především pro všechny evropské občany. Takže Klexit je první a největší eh, aplikace pro sdílení aut ve Francii. Máme více než 140 tisíc jízd každý den a už jsme vybrali 4 miliony eur. V tom, na tomto trhu jsme bojovali už dlouho a od roku 2017 se nám podařilo nastavit správný model. Našli jsme ten takzvaný tajný zdroj a to jsou tři hlavní součásti. Za prvé mobilní aplikace, která je založená na strojovém učení, velkých datech a tyto, těchto procesech, které vás mohou jaksi s někým eh, jak si dát do kontaktu, pokud původní eh, člověk, který nabízel jízdu, zrušil tu možnost a tak dále. A od začátku příštího roku budeme nabízet i možnost, když vám někdo zruší slíbenou jízdu, vás dopravit do cíle taxíkem. Dále tady jsme vytvořili eh, komunitu založenou na důvěře a také sponsoring jízd kdy tady spoleháme na veřejné orgány, které sponzorují tyto jízdy, aby eh, si lidé zvykli je využívat, protože samozřejmě čím je to levnější, tím je to zajímavější. Toto je naše mobilní aplikace, kterou aktualizujeme každý měsíc. Máme 150 klientů v tuto chvíli, což je více než čtvrtina eh, největších francouzských firm. A máme partnerství s celou řadou místních uh, eh, samozpráv, včetně NIS a tak dále. Také souhlasím s tím, co tady říkali kolegové ohledně toho, co pro nás může udělat Evropa, především pokud jde o harmonizovanou legislativu. Ale to, co je tady skutečně klíčové, je zapojit inovační hráče a mít inovační předpisy samozřejmě je obrovským krokem už jenom uspořádání této eh, soutěže o ocenění pro inovační startupy. Děkuji vám, paní předsedkyně, za to, že jste k tomu přispěli, ale máme před sebou ještě dlouhou cestu, protože se do toho musíme víc zapojit. Děkuji. Merci beaucoup pour cette... Děkuji za vaši prezentaci. Já mám také několik otázek pro vás od eh, našich členů a paní De Monte jako první. Grazie Presidente. Sono interessata in particolare al Děkuji. Mě by zajímala zejména následující věc. Jde o kokoly konkrétně. Tam mi připadá, že opravdu půjde o něco, co sníží objem dopravy na silnicích a i sníží emise. Ale kladu si otázku. Jak to vypadá s těmi, kteří poskytují ty různé způsoby dopravy? to jsou podniky, ti si musí užívat DPH a tak dále. Ale pak máme i jiné typy operátorů a v každé evropské zemi to z pohledu legislativy vypadá různě. Máme například i příležitostné podnikatele a těch se například v Itálii týká jiný daňový režim. Moje otázka zní, je tomu tady taky tak? zdá se, že opravdu už vykazujete pozitivní výsledky, vyhráváte ceny, ale jak se to bude utvářet z pohledu hospodářské soutěže, jak pak to přijímají aktéři na trhu? Ne, Paní Meissner, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji všem startupům. Vše zní opravdu napínavně. Já už se budu v Hamburgu k vám hlásit. Rozhodně chci vědět víc. Ono se jedná i o můj velební okrsek, tak to do sebe krásně zapadá. Za prvé ECMR, elektronické mm, dokumenty, to ještě není všude, ty dopravní, ta dopravní dokumentace, jak s tím pracujete porovnáváte se s Uberem, ale v Uberu to vypadá tak, že i když už tam někdo je, tak tam může ještě další spolucestující. Jak vy eh, k tomu přistupujete? Může to taky takto proběhnout? Jak se vyhýbáte prázdným jízdám? A pak kokoli. 2020 říkáte, teprve budete růst a přenesete svůj eh, návod mm, nebo svůj eh, startup do jiných zemích. Já už se v Německu nemohu dočkat. I tam to zní na první pohled velice snadno, totiž eh, svádíte dohromady eh, někoho, kdo chce něco poslat a ty přepravce. Ale hrnou se do toho lidi, jsou i tací, kteří hovoří, ne, my nechceme, my jsme exkluzivní, my už máme svou zákaznickou základnu, narážíte na někoho, kdo nemá chuť se do toho pustit. Pak eh, otázka na eh, paní Palanen a Mas Global. I mě i toto mi připadá něco jako splnění evropského snu. My tady s tím už bojujeme léta. V podstatě vy nabízíte integrovanou jízdenku v Hamburgu by to taky bylo skvělé. A doposud se nám říká, že to nejde, protože národní železnice nechtějí spolupracovat. Jak to vypadá u vás ve Finsku? Oni se tam různě vymlouvají, ve Finsku to snad funguje. A pak poslední otázka. Ta samozřejmě bude směřovat k laxitu. Totiž vy jste se zmínil, že eh, máte i sponsoring ze strany místních eh, úřadů, místních orgánů. Jak to vypadá z pohledu eh, těch samozpráv? Většina samozpráv se snaží eh, podporovat veřejnou dopravu, ale týká se to i těch spolujíst ve vozidlech. Děkuji, pan Kor. Kor, ale velmi rychle, prosím, už máme spoždění. Já srdečně blahopřeji všem oceněným. Mám otázku. Funguje ten systém pouze v rámci členského státu daného nebo i přeshraničně? A pokud i přeshraničně, nepotřebujeme náhodou více harmonizovat pravidla pro dopravu. Například podmínky zaměstnávání těch operátorů a tak dále. Euh, euh, Děkuji, pane Kore. Teď Tedy každý z vás startupu má jednu minutu na to, aby mohl odpovědět. My kolikrát máme i míň, takže to není tak strašné. Cargonex. Elektronická doprovodná dokumentace k zásilkám. Otázka. No, oni si to řidiči často nafotí a pak si to stáhnou. My v podstatě potřebujeme navíc i elektronické mm, certifikáty pro pojištění. V podstatě všechno bychom potřebovali v elektronické podobě, protože on ten řidič v té kabině funguje jako mm, úředník. A když se ptáte na to slaďování, tady na rozdíl od taxíku eh, ten algoritmus navíc ještě musí propočítávat od A do B, ale pak do C, do D, do E, aby to do sebe co nejlépe zapadalo. A pak k harmonizaci pravidel pro dopravu, no bezpodmínečně. Pro nás je to v podstatě zázrak, když máme možnost vstoupit do nějaké nové země a jsme velice rádi, že díky této ceně jsme dostali i právní podporu, protože v opačném případě by rozšířování na celou Evropu bylo téměř nemožné. Děkuji. Elliot Vanson na minutu. Děkuji za vaše otázky. Mm, abych odpověděla na tu první, tak eh, ti, kteří používají kokoly pro přepravu předmětů, jsou eh, eh, mm, jsou normální běžní občané, ti tedy nemohou vytvářet zisky, které potom měly danit. Samozřejmě, že víme, že je tady velká mezera v legislativě, Mm, ve Francii teď byl eh, jmenován eh, eh, jeden pověřenec, který má připravit legislativu v této oblasti, ale bylo by dobře, abychom měli v celé Evropu legislativu, která by to všechno upravovala. A to rozšíření do roku 2020, to chceme rozšířit na celou Evropu, ale je to samozřejmě otázka prostředků, budeme muset do toho investovat, najmout pracovníky, ale právě ta cena, kterou jsme teď vyhrali, nám právě dává možnost využít právní logistické služby a mm, přejít k této nové fázi a eh, implementovat tu novou fázi našeho rozvoje. Takže funguje to jak ve Francii, tak mm, když chcete přepravit něco do sousedních zemí, takže všechny státy v okolí, tam je možné něco přepravit. A teď eh, Žana Polanen, také máte jednu minutu. Děkuji vám za mm, vaši otázku. Je to přesně tak, jak eh, jste říkal. My eh, konkurujeme všem těm velkým monopolům, ať už jsou to ty národní železniční společnosti, veřejná doprava, ale i eh, velcí výrobci automobilů, všichni se snaží využívat své dominantní postavení na trhu, nechtějí nám dát dispozici svoje rozhraní, ale my máme také několik dobrých příkladů z Finska, například Finské ministerstvo dopravy a komunikace, Eh, v tom eh, vede cestu a snaží se revidovat nebo novelizovat legislativu v oblasti dopravy. A ta vlastně nutí všechny ty velké poskytovatele dopravních služeb, aby eh, otevřeli ty údaje o svých platbách, o všech třetích, i všem dalším poskytovatelům, nejenom nám, ale i ostatním. My nabízíme všem těm poskytovatelům službám, aby s námi uzavřeli partnerství, abychom mohli nabízet eh, hladké služby pro zákazníky. Děkuji a teď Enis, eh, vy máte slovo na jednu minutu. Já s vámi souhlasím, že sdělení aut by mělo být součástí veřejné dopravy, to je součást naší vize a tímto směrem se chceme vydat. Je to hlavně relevantní pro příměstské oblasti, tedy oblasti, které jsou trochu dál od centra měst. My ve Francii už spolupracujeme v těchto oblastech. Dokázali jsme desetinásobně no, násobit počet obyvatel, na který dosáhneme. A vlastně to děláme lépe než veřejná doprava nebo s lepšími výsledky jako například autobusová doprava. My bychom vítali, kdyby eh, proto existovala standardizovaná legislativa ve Francii. To není vždy možné. Je tady taková šedá zóna, kde to není eh, legislativně upraveno. Bylo by dobře, aby to veřejné orgány tak mohly dělat, ale a uzavírat partnerství se soukromými podniky. Děkuji, můžeme všem eh, těmto vítězům zatleskat. A vy budete pokračovat v tom vašem evropském turné, pokud vím. A já bych teď chtěla pozvat tři naše další řečníky, aby přišli sem dopředu. Pan Martin Dorsman jako první, Jean-Louis Jerome a pan Roberto Abondio. 10 minut. On finit à 45 chouchou. Regardez. Allez, pour ce deuxième panel sur la digitalisation dans les... Začínáme druhý panel eh, o digitalizaci v oblasti dopravy. Já jako prvnímu dám slovo Martinu Dorsmanovi, který je generálním tajemníkem European Community Ship Owners, což je asociace vlastníků eh, lodí, který má také pět minut na to, aby nám popsal svou vizi eh, dopravy. A já vám začínám měřit čas, máte pět minut. Okay. Good morning. Dobrý den všem. Děkuji mnohokrát za pozvání. Já vám tady představím stručnou, doufám, že pětiminutovou prezentaci, která se zabývá digitalizací v dopravě. Budu se zaměřovat na komunikaci mezi lodí a přístavem, když tedy loď připlouvá, protože Tady je celá řada témat, která v tuto chvíli jsou velmi aktuální a která se probírají i tady v parlamentu. Takže FKEXA stručně eh, zastupujeme 21 národních združení, eh, tedy eh, vlastníků lodí v EU, včetně Norska a sídlíme v Bruselu. Když se zabývám tedy lodní dopravou, tak to tady nejde jenom o tu lodní přepravu, ale celý ten řetězec logistický. Tak, ale pokud jde o lodě, tak jaký je cíl digitalizace? Protože digitalizace není cíl sám o sobě, je to cesta k nějakému cílu. A když hovoříme o digitalizaci, tak důležitým cílem je tedy snížit administrativní zátěž pro Eh, vlastníky lodí nebo lodní přepravu obecně, když tady eh, loď připlouvá do přístavů v EU nebo ho opouští. Samozřejmě toto tedy sníží náklady na vnější zahraniční trh a také i trh v rámci Evropského společenství, především pro ty krátké eh, vzdálenosti pro přepravu na moři SSS. A když se na to podívám, tak ta, tento sektor je právě velmi důležitý pokud eh, ten bude, budou konkurenceschopnější tyto kratší trasy, tak to také povede k tomu, že se zlepší ekologické výsledky eh, tohoto odvětví. A sníží to zátěž pro eh, provozovatele přepravy. V průměru v tuto chvíli 2 až 3 hodiny, 2 až 3 hodiny před každou cestou stráví kapitán vyplňováním různých dokumentů. Navíc to také zvýší bezpečnost, protože pokud kapitán nebude mít plné ruce papírování, bude moci se zabývat více bezpečností. Když hovoříme o digitalizaci a digitalizaci a lodích, už to součástí toho logistického řetězce, tak digitalizace samozřejmě povede k vylepšení účinnosti a efektivity toho celého řetězce. A to také bude znamenat, že náklady na zahraniční trh i vnitřní trh klesnou a zlepší to také ekologické výsledky celého toho logistického řetězce. Už máme příklady 18 eh, lodi tedy s 18 tisíci kontejnery, která musela čekat několik dní na přístup do eh, přístavu a tak dále, takže to musíme vyřešit. Samozřejmě, když zlepšíme a snížíme tu čekací dobu, také to povede k menším eh, dopravním špičkám a tak dále. To je všechno hezké, ale za jakých podmínek je možné realizovat tyto možné přínosy? Je třeba vyměňovat si data a je třeba ta data také znovu opakovaně využívat mezi přístavy, v rámci přístavů a také s dostáními orgány. Jsou tady také některé výzvy. Potřebujeme mít harmonizované soubory dat na úrovni EU tuto chvíli máme zkušenost takovou, že neexistují harmonizované sady dat a že v jednotlivých členských státech, ale tedy i mezi jednotlivými přístavy v rámci jednoho státu se žádají různé typy dat. Je třeba tedy také harmonizovat výkaznictví. Máme zkušenost takovou, že to také povede k lepším výsledkům. Je, potřebujeme otevřené standardy, a potřebujeme, abychom měli technologii, která bude neutrální, především při aktualizaci systému. To se musí provádět technologicky neutrálně, tak, aby každý uživatel tohoto systému se mohl připojit prostřednictvím své technologie a využívat ten harmonizovaný systém. Pro výměnu dat v tom logistickém řetězci je potřebná také důvěra mezi provozovateli. Ale jsou tady také otázky, které souvisejí s tím, kdo vlastní ta data a s důvěrností, kdo má vůbec oprávnění něco měnit. Jsme na právné cestě? To je konkrétní otázka, kterou jste nám položili v pozvánce. A odpověď je ano i ne. Ano, když se podíváme na ten návrh, který má změnit výkaznictví a formality, které s tím souvisejí v té směrnici. Ale potřebujeme tady ještě vylepšení, protože máme obavy v tom smyslu, že ten návrh, který je teď na stole, nebude vyhovovat těm cílům, které jsem zmínil. A nedaří se nám jít správnou cestou, když se podíváme na to, jak vypadají nové vnitrostátní celní systémy, které musí být zavedeny do roku 2020, protože ten eh, nový systém výkaznictví bude fungovat až od roku 2024. Takže tady máme tady nové systémy vnitrostátní a potom bude existovat celoevropský systém pro eh, formality při výkaznictví. Takže a opět, ano, jsme na správné cestě, když se díváme na ten návrh, který má měnit tedy ty eh, zásady pro přijetí v přístavu. Ale když se podíváme na digitální výkaznictví o zdaň, o, v oblasti zdanění, tak tady opět nejsou žádné jednotná, žádná jednotná pravidla pro členské státy. Takže závěrečný slide. Digitalizace je důležitá, ale potřebujeme tedy harmonizovat předpisy, zjednodušit předpisy. Členské státy musí také akceptovat to, že máme daleko větší uh, možné zisky z toho, že to všechno zjednoduším a harmonizujeme na evropské úrovni. Děkuji. Děkuji, pane Dorfmane. Já hned eh, dávám slovo Jean-Louisovi Žeromovi, který je generálním ředitelem společnosti RPIS, která má na starosti dopravu na řece Rýnu. Já bych chtěl tady představit model spolupráce Eh, který máme na Horním eh, Rýnu. Eh, ukážu tady tuto oblast, které se to týká. Je to tato část Rýna v Alsasku na německo-francouzské hranice, která spojuje vlastně Nizozemsko se Švýcarskem. A tady jsme vytvořili model spolupráce s několika dalšími přístavy, říčními přístavy, je to spolupráce, která zahrnuje tedy několik zemí, jak jsem říkal, eh, mnoho společností, které používají eh, naše služby. Eh, je to od Bazile až po Ludwigshafen. 50 milionů tun, tun zboží, které se tady přepravuje každý rok. A využili jsme také pro založení tohoto modu spolupráce program TNT, který se na to zaměřuje. Musíme si uvědomit, že v těchto mm, eh, oblastech velmi často je velmi eh, malý podíl spolupráce, malé propojení, což potom vytváří eh, problém zablokování těch říčních cest. Například na Rýnu to skutečně byl problém. A potom víme, že tady je celkem devět terminálů, které také, když nejsou účelně využívány, tak mohou čelit mm, problémům s kapacitou. A samozřejmě si budete představit, že když tam eh, ty přepravní firmy eh, narazí na problémy, tak to může zkomplikovat eh, logistiku. My jsme také zavedli decentralizovanou výměnu dat. Víme, že to netýká jenom členských států EU, ale i Švýcarska. A i to bylo poměrně složité, protože ta, ta data kolikrát vedla ke komplikacím, protože si úplně neodpovídala Máme tedy eh, systém řízení eh, dopravy. Tady na, tomto, eh, na této obrazovce vidíte věci, které si nejsou úplně přesně vidět, ale ten princip je v tom, že si můžete, pokud jste majitel této přepravní nebo dopravní říční lodě, tak si můžete rezervovat určitý slot a také počet těch kontejnerů s těmi doprovodnými službami a on nám to vypočte, jaký čas potřebujete na to, abyste je převezl z jednoho terminálu na druhý. A mohl bych se také zmínit o dalším eh, projektu, to je iRiver Information Service, eh, který také můžete využívat. Je to v podstatě systém rezerv, rezervace. My jsme něco podobného měli, ale to fungovalo telefonicky, eh, prostřednictvím call central, kdy ten kapitán zavolal, který řekl, já vezu to a to, tam a tam a přijedu do Štrasburku, řekněme, ve dvě hodiny a potřeboval bych si zarezervovat a Eh, potom eh, eh, to nefungovalo úplně dobře, protože tam existoval systém preference pro určité, kteří měli na to nárok. A my teď máme systém lokalizace v reálném čase, můžeme plánovat tedy tu dobu přijetí, dobu potřebnou na vyložení nebo naložení nákladu. A mm, teď se to snažíme rozšířit nejenom na ten štrasburský přístav, ale na všechny ty, vše, všechny ty další, které s námi spolupracují. A chystáme se to rozšířit i například na osobní přepravu, na ty výletní lodě, ale i na přepravu ropy nebo pohoných eh, mod, což je eh, o něco komplikovanější. Jaké jsme z toho vyvodili lekce? Eh, neměli bychom podceňovat tu možnost vytvářet určité společenství, komunitu různých zainteresovaných stran. Eh, může to být koliká velmi komplikované, protože jsou to veřejné orgány, eh, z poloviny veřejné orgány nebo různá partnerství mezi soukromými a veřejnými orgány. Samozřejmě, že musíme všichni trvat na tom, aby všichni k tomu přistupovali, přistupovali flexibilně, není možné všechno definovat a priori, věci vznikají postupně. A e, potom jde o to, aby e, ten provozovatel té dané platformy byl technologicky neutrální. E, my vlastně sloužíme jako platforma pro výměnu informací, Musíme mít jakýsi přehled o přepravě těch kontejnerů a všichni musí mít neustále přehled o tom, co se děje. Potom je tady potřeba zajistit bezpečnost těch údajů, které se vyměňují a také rozhraní s dalšími systémy. A tady bych se chtěl připojit k tomu, co říkal můj předřečník, že by bylo dobře, eh, kdy eh, by bylo dobře, aby byl dobře definován eh, ten open source, vlastně každý poskytovatel má nějaký jiný formát pro ty svoje údaje. Pokud chceme zajistit hladké fungování té digitální infrastruktury, tak bychom měli trvat na úplné interoperabilitě těch dat. Děkuji, pane eh, Žerome. A teď mi dovolte předat slovo Robertovi Abundiovi, který je výkonným ředitelem New Digital Business o Eurostaru. I také vy eh, máte čas na pět minut. Eh, Děkuji za pozvání. Já dnes pohovořím o tom, jak se snažíme zapojovat zákazníky novými způsoby ty trhy už existují, lidé už různými způsoby cestují, no a digitalizace je srdcem všech z těchto změn. Ono už se to u mnohých firm zkouší a nabízí nám konkrétně, tak já to vnímám opravdovou šanci poskytnout zákazníkům to, co skutečně potřebují. Není překvapením, když řeknu, že firmy právě ty, které mají dobré vztahy se zákazníky, budou v tom nejlepším postavení pro budoucnost. A e, mě se ptali, e, co si představuji, že bude nejlepší dopravní firma a nejúspěšnější za deset let. A já řekl Amazon Travel a oni mi odpověděli, no ale to zatím neexistuje, ale já tím vyjadřuji, že Amazon například má skvělé vztahy se zákazníky nízké marže, nízké investice. I my už žádné dotace nebereme, musíme konkurovat s ostatními a je důležité si ty cestující získat. Jde nám o digitalizaci. Snažíme se například eh, zlepšit postavení zákazníka, monitorujeme, co se děje, kde na některém nástupišti, aby se mohlo plynule nastupovat do vlaku. E, jinak se snažíme rovněž pochopit, e, odkud pramení nějaký problém s některým vlakem. A kromě zeštíhlování korporátních procedur se budu věnovat e, interakci se zásadníkem. Snažíme se aby docházelo k vytváření dodatečné hodnoty, zejména pro zákazníka, ale i pro naše partnery. Jsou tam dva pilíře. E, na jedné straně zákazník, na druhé data a jejich inteligentní využívání. Já jsem přesvědčeným zastáncem designového servisu, ale pokud nezačnete tím, že se snažíte pochopit, jak si to představuje zákazník, tak neuspějete. Eurostaru na tom záleží. My nejdříve spouštíme pilotní projekt a potom se snažíme zjistit, do jaké míry je to pro zákazníka vhodné. Zároveň je důležité mapovat i zákaznické cykly a nabízet jim, co je relevantní na každé té etapě. Tradičně se na cestování pohlíží jako na eh, vyhledej si něco, rezervuj si to a pak cestuj. Ale my se na to díváme jinak. Nejdříve se zamýšlíme nad tím, když si člověk představuje nějakou dovolenou, tak co vlastně potřebuje? A mnozí z vás si říkáte, jak si nejdříve najdu ubytování na Airbnb, jak si připravím svůj domov, když se do něj vrátím, jak si koupím jízdenku a tak dále. A proto taková digitální platforma by měla být budována podle toho, co ten zákazník může potřebovat a nikoli podle toho, co jsme schopni nabídnout my a to se pojí s tím lépe pochopit, jak svět cestování vlastně funguje. Díky čemu? A já se s vámi podělím o pár našich iniciativách. Nyní máme zcela novou nabídku, která přizpůsobuje vše eh, klientům. Se vším respektem vůči GBTR, používáme data ne, abychom nějakým způsobem slídili, ale abychom zákazníkům nabízeli to, co je pro ně relevantní. Eh, dvě vteřiny nebo i méně. No a pokud to zákazník nebude chtít číst, tak se přesune. ty dva pilíře povedou k výhodám jak pro nás, tak pro naše partnery, takže se budeme obohacovat vzájemně. A ještě nakonec navážu na ty poznámky o mobilitě, které zde již zmínili předřečníci. Máme Google, Amazon a takové velké hráče a pak nás kteří eh, mohou sehrát důležitou úlohu s pomocí institucí. Ono mobilita se vyvíjí už nyní. Není to otázka pouze vzdálené budoucnosti. A my musíme přicházet s rozumnými návrhy pro naše zákazníky. Děkuji za tyto prezentace. Všechny byly velmi jasné a e, podrobné. Teď se chci zeptat e, vás kolegů, jestli máte nějaké otázky k těmto třem prezentacím. Pan Windekamp. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já bych chtěl také poděkovat těmto třem řečníkům za eh, jejich prezentace. Já nemám ani eh, tak otázku, protože má, jsme teď pod velkým časovým tlakem. Nikdo tedy nemá žádnou otázku, tak v tom případě vám poděkujeme. Možná, že budeme mít ještě někdy příležitost se znovu vidět, protože my teď teprve začínáme celou tu diskuzi o digitalizaci. a e, budu se těšit na shledanou. Také můžeme zatleskat e, za e, to, že jste přišli. Et nous enchaînons tout de suite, et malheureusement c'est une réunion à huis clos. My teď budeme pokračovat s uzavřeným jednáním koordinátorům, takže musím poprosit, aby všichni, kteří se nemají přístup, odešli ze sálu a na chvilku přerušili schůzi. On en est temps, ça va.